Good morning, ladies and gentlemen. First have to make... Dobré ráno, dámy a pánové. Nejprve několik technických informací. Arabské tlumočení je na kanálu 25. Takže na kanále 25 uslyšíte arabštinu. Dear colleague, dear guests. Vážení kolegové, vážení hosté, mám radost, že vás mohu při vítat na naší konferenci pochopení politického e, islámu. Vítám také naše hosty, především pana Piera Vimonta, generálního e, tajemníka Evropské služby pro vnější činnost, který promluví jako první. Prosím. E, naše, naši hosté pocházejí ze zemí Severní Afriky, které od roku 2010 od prosince zažívaly závažné dramatické změny. Eh, v průběhu let 2011-2012 se konaly volby v několika zemích. Islámské strany eh, zvítězily v Maroku, v Tunisu a budou i nadále sehrávat hlavní roli. Eh, proces přerodu byl často klidný a nyní se ovšem hovoří o tom, že po arabském jaru přichází islámská zima. Já si ale nemyslím, že by to bylo tak jednoznačné. Otázka zní, eh, jak je možno ten přerod chápat v širším slova smyslu. Nyní dochází ke konsolidaci institucí, což je ještě náročnější proces. Demokratický eh, proces eh, byl prověřen v rámci voleb a islámské vlády budou následně hodnoceny voliči. Islámské strany budou v nadcházejících volbách předmětem hodnocení ze strany voličů a já si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších otázek. Funguje demokracie, funguje právní stát, protože to jsou zásady, které mají prioritní význam. Uh, právní stát eh, znamená, že je potřeba najít rovnováhu v rámci pluralitního systému, tak aby měli šanci ostatní jiné etnické náboženské skupiny mají mít šanci zaujímat eh, rovnocené postavení ve společnosti. Jak je možno toho dosáhnout v zemi, která, ve které vládne široká islámská většina. Kromě toho je možno, je potřeba zajistit přechod moci. Demokracie funguje pouze tehdy, pokud dnešní opozice se může stát zítřejší vládou. Pokud toto možné není, tak se nejedná o demokratickou zemi. Volby samotné, pokud eh, tedy z hlediska postupů, procesů, celého klimatu, E, neumožňují přechod moci z jedné strany na jinou, e, nejsou demokratické, nejsou symbolem demokratické země. E, ne, je to sice demokraticky z technického hlediska, ale není to plně demokratické. Já si myslím, že pouze tímto způsobem můžeme v těchto zemích zajistit stabilitu. Členské státy Evropské unie se domnívaly, že stabilita samotná je důležitá a toto stanovisko jsme zastávali dlouhou dobu. Nyní jsme se poučili v tom smyslu, že stabilita není proti demokracii, ale stabilita je výsledkem demokracie a právního státu a demokracie a právní stát zase vedou eh, k stabilitě. A já si myslím, že jen tímto klasickým způsobem dosáhneme pokroku. Všechny strany se musí přihlásit k demokratickému procesu. Ústavu, ústavoprávní proces prokázal, že eh, vítězství demokracie nemůžeme považovat za samozřejmost. My jsme to zažili i na úrovni Evropské unie. Mnoho pozorovatelů eh, o tom hovořilo ze svých eh, zkušeností. Každý politický proces vyžaduje určitou dobu, je potřeba vytvořit demokratické instituce, procesy a e, stabilizovat je tak, aby vedly ke konkrétním výsledkům. Jsou také různé způsoby, jak demokracie dosáhnout. V Tunisku, v Egyptě to bylo výsledkem revoluce, e, v Maroku, e, v Jordánsku se monarchie tedy stala ústavní monarchií Nevíme, jaký je nejlepší způsob, co bude mít v posledku nejlepší výsledek, ale myslím si, že obě metody, oba způsoby bychom měli podporovat. Tak, abychom pokročili v tomto vývoji. Domnívám se, že v tomto kontextu nesmíme nahlížet pouze ústavotvorné institucionální otázky, ale také otázky sociálního pozadí, otázky sociální. Pokud jde o arabské jaro v Egyptě, tak tam šlo o osobní svobodu a hmotné zabezpečení. Je to podobné jako ve střední a východní Evropě před rokem 1989. Myšlenky, vize byly podobné, to, co vedlo k revoluci. Já si myslím, že to v podstatě směřuje stejným směrem. My jako Evropská unie jsme navzdory různým Rozdílů měli eh, podobné zkušenosti jako v České republice, v Polsku a tak dále. Naši eh, kolegové z těchto zemí vědí, jak je možno provádět systémové změny Já myslím si, že tyto zkušenosti bychom mohli využít, ale máme tu zvláštní situace, situaci a to je i naše dnešní téma. Hovoříme o vlivu islámu na politiku. Někdy se říká, že islám a demokracie Eh, spolu neladí. Já si myslím, že tato domněnka neplatí. Myslím si, že koexistence demokracie a islámu je možná a máme eh, i příklady, které to dokazují. Neměli bychom to tedy vzdávat. Neměli bychom přijímat eh, takovéto defenzivní koncepty, které nevěří budoucnost, pokud budeme pokračovat v naší spolupráci, v našem dialogu, pokud tedy budeme mít možnost s těmito zeměmi vést dialog, tak je eh, šance, že se posuneme správným směrem. A proto Doufáme, že se dozvíme více o situaci v těchto zemích a že se dozvíme více o tom, jak jim můžeme být nápomocni a doufám, že naše dnešní konference tedy bude přínosem eh, v kontextu vztahu mezi zeměmi Evropské unie a zeměmi eh, jižního sousedství. Myslím si, tedy děkuji našim eh, partnerům za to, že nám pomohli Eh, zorganizovat tuto konferenci Carnegie Europe a nyní děkuji také Janu eh, Techaovi, eh, řediteli Carnegie Europe. Předávám mu nyní slovo, aby eh, celou konferenci krátce uvedl. Děkuji, pane předsedo. Eh, jsem rád, že tu vidím mnohé známé tváře, mnohé kolegy. V roce 2006 naše organizace začala fungovat v Bejrútu. Otevřeli jsme kancelář na Blízkém východě, tak abychom eh, rozšířili vliv naší organizace v tomto regionu. A základní myšlenka nespočívala v tom, tak abychom se soustředili na věci, eh, na které se soustředili jiní, to znamená mm, mír, mírový proces na Blízkém východě. Snažili jsme se soustředit na demokratickou transformaci eh, v tomto eh, regionu a Někteří se tomu eh, smáli, říkali, že peníze neinvestujeme moudrým způsobem, ale věci se změnily. Eh, Carnegie v eh, Beirutu i ve Washingtonu od roku 2010, kdy začalo arabské jaro, pracovali velmi tvrdě a snažili jsme se zásadním způsobem ovlivnit tamnější diskuzi a snažili jsme se pochopit události, ke kterým tam docházelo. Další část naší tehdejší strategie spočívala v tom, že jsme nechtěli, aby o arabském jaru hovořili západní učenci, ale aby o tom hovořili analytici z e, arabských zemích. A já si myslím, že právě naše dnešní konference je takovýmto pokusem. Rozhodli jsme se, že e, ty e, hlasy, o které máme na západě velký zájem, to znamená hlasy politického islámu, že je přeneseme sem do Bruselu, tak aby promluvili k tomu lačnému publiku, které tu máme. Naše instituce Carnegie se vždycky snaží eh, dokázat, že eh, všichni máme o události v arabských zemích velký zájem o, od začátku arabského jara a snažíme se ty události co možná nejlépe pochopit. To znamená, že my jsme sem přivezli hosty, tak aby k vám promluvili dnes v Evropském parlamentu eh, a jde také o to, abychom společně diskutovali, abychom si vyměnili zkušenosti o novém rozdělení moci, o nové strategii. My jsme měli včera eh, jedno eh, přípravné jednání a bylo zřejmé, že vzájemné porozumění má ještě určité rezervy. Eh, ta atmosféra tedy eh, byla částečně přátelská a já doufám, že eh, přátelská atmosféra bude i dneska v tomto sále. V podstatě už nemám nic dalšího, co bych mohl dodat. Děkuji všem kolegům, eh, Elmaru Brokovi, švýcarské vládě, která poskytla velmi Eh, eh, štědré finanční prostředky, díky nimž jsme mohli zorganizovat tuto, eh, tuto konferenci. Děkuji tedy všem za organizaci toho, této konference a doufám, že mm, naše diskuzi budou velmi zajímavé a velmi přínosné. Já tady jsem mezi panem Brokem, panem Vimontem. Doufám, že se mi podařilo této pozici dostat. Děkuji všem. Děkuji. Já se omlouvám, já jsem se nezmínil o švýcarské vládě, tak se za to omlouvám. Děkuji za spolupráci. Je to velice dobrý příklad pro budoucí spolupráci a ještě jednou tedy děkuji. A nyní bych chtěl začít tím, že dám slovo eh, výkonnému generálnímu tajemníku ESVČ. Eh, Pierre, děkuji, že jste přišel a dávám vám slovo. Thank you, thank you very much. Děkuji, děkuji Elmare a děkuji také e, za velice vlídná slova. Myslím, že to, co bylo řečeno o tom, že tato konference e, nám dává možnost e, slyšet slova našich partnerů z těchto zemí, je velice důležitá. A proto já bych ani nechtěl hovořit příliš dlouho. Děkuji za pozvání a chtěl bych přednést dvě nebo tři poznámky Eh, vlastně takové eh, úvodní eh, poznámky, než začne dialog s našimi kolegy z jižního břehu Středozemního moře. Dovolte tedy tři poznámky. Za prvé, myslím, že v této době, obtížné době, kdy narážíme v arabském světě na určité problémy, musíme chápat, že proces přechodu jak všichni dobře víme, je okamžikem, kdy vlastně se blíží volby, které vyvolávají velké naděje. A pak je tady eh, ta narazení na realitu plnou obtíží, když už vznikne nová vláda. A já myslím, že to si musíme uvědomovat a musíme si také uvědomovat, že je to vždycky mnohem víc komplikované, než si člověk myslí vládnutí, eh, to obtížné období přechodu z hlediska vládnutí, to všechno je eh, situace, kterou jsme asi mnozí eh, prožili. Je to doba nejistot, je to doba, která může přinést nestabilitu a také se na to musíme dívat i z hlediska vnitřního pohledu těch zemí, kde probíhají tyto jevy a dívat se na to i zvnějšku, i zevnitř, i zvnějšku. A Eh, my eh, víme, že to je situace, kdy většinou jsou problémy eh, ze strany opozice, různých eh, sociálních partnerů, eh, ze strany veřejného mínění. A opět tady eh, asi není překvapivé, když si toto všechno uvědomíme. Není tedy překvapivé, co se děje, protože si můžeme uvědomovat, uvědomit, že i my sami jsme prošli obtížemi v našich vlastních zemích. Musíme se trošku podívat i zpět do historie, abychom chápali, o čem hovoříme. Musíme také chápat, že eh, demokracie prochází etapami. Většinou začíná volebním procesem a pak musí dále pokračovat a eh, řešit eh, problémy které vždycky nastávají. Je to například otázka hlasovacího práva žen, země, kterou znám nejlépe vlastně umožnila ženám hlasovat až v roce 1945. To opravdu není zrovna brzy. A myslím na všechny ty otázky, které se spojují eh, s otázkou e, místa náboženství, sekulárních aspektů, nezávislosti soudnictví, otázka sociálních problémů a tak dále. A do jisté míry bychom si měli i e, připomenout, co se odhrává dnes v evropské e, demokracii, kdy řešíme problémy finanční krize a problémy spojené se škrty a úspornými opatřeními. Dnes lidé, ale také pozorovatelé říkají, že naše demokratická demokratické procesy eh, jsou vystaveny velké výzvě a že potřebují modernizaci. Eh, když si tedy připustíme, že celý demokratický proces je prostě dlouhodobý proces, který probíhá v čase a který Eh, je vlastně eh, procesem další revitalizace, jak se ubírá dopředu, eh, tak si musíme uvědomit, že právě toto období přechodu je obtížné, ale současně nesmírně zajímavé a je třeba v něm stále pokračovat, chceme-li dosáhnout stabilnější situace. Já si myslím, že se na to musíme podívat také eh, pohledem zvnějšku, tedy eh, to je zase přínos evropských států, tento pohled zvnějšku. Eh, způsob, jakým se na celou situaci díváme, na situaci spojenou s arabským jarem, Eh, to nám všechno přináší i další otázky, co se vlastně odehrává, jaké jsou tady politické aspekty. A to je právě důvod, proč je to dnes tak velice zajímavá eh, konference a proč je tak důležité vyslechnout názor našich partnerů. Myslím, že je tady také potřeba eh, vysvětlit věci mm, i pro naše veřejné mínění, i z hlediska našich politických stran. Nyní má druhá poznámka. My eh, sledujeme eh, tyto přechodové jevy a musíme se na ně dívat s dlouhodobější vizí a s otevřenějším pohledem. Já jsem to před chviličkou zmínil cesta k demokracii, k demokracii, která zahrnuje všechny jednotlivé orgány a všechny aspekty e, demokracie. To není pouze otázka omezená na volební proces. Je to daleko více než pouze volby. Musíme přijmout fakt, že tato cesta k hlubší e, demokracie je spíše dlouhá. Já jsem před chviličkou říkala, nebo zmiňoval například hlasovací právo žen, ale mohli bychom pokračovat a najít celou řadu dalších příkladů. Potřebujeme eh, sledovat různé stádia, různé fáze a brát je v úvahu. To, Eh, samozřejmě ten dlouhodobější pohled samozřejmě nebrání pokračující diskusy, když se eh, díváme na situaci dnešního arabského světa. Ne, že bychom měli kritizovat, co se děje. Měli bychom se pokusit o skutečnou diskusi eh, o tom, co se děje. Dívat se na ten dlouhodobý výhled. My jsme vlastně teprve na začátku procesu, který bude dlouhý. Myslím, že bychom měli rozlišovat řešení všech těchto problémů eh, patří do rukou eh, národů těchto zemí. To je samozřejmě přijímáno. My se nemůžeme snažit je poučovat eh, a dokonce poučovat arrogantním způsobem, říkat jim, co přesně všechno mají dělat ale právo na diskusi tady je a myslím, že i my máme právo eh, klást otázky, snažit se lépe pochopit, eh, co se děje. A pokud je to možné, tak také se snažit eh, vyměňovat si názory a někdy snad i poskytnout naši vlastní zkušenost ehm, o tom, jak my jsme postupovali, vést plodný dialog, na který se tak velice těšíme. Myslím také z dlouhodobějšího výhledu, že potřebujeme eh, sledovat tyto nové trendy v demokracii a klást je do nového kontextu. Tím mám na mysli dívat se na tu přeměnu společnosti v arabském světě tak, jak dnes probíhá. Nehovořím pouze o ekonomických aspektech. Všichni víme, že jsou zde velké ekonomické problémy, ale hovořím i o hlubších tendencích, například školství, vzdělávání, eh, boj proti negramotnosti, to, že mladá generace je stále vzdělanější a proto usiluje o lepší život a lepší pracovní místa. Je tady eh, boj proti nezaměstnanosti, který je důležitější než dříve, také otázka porodnosti, míry porodnosti, která se vyvíjí v jednotlivých zemích. Vidíme, že klesá míra porodnosti a objevuje se nový model, nová koncepce eh, rodiny v arabském světě. Také se to mění velmi zásadním způsobem. Když se podíváme na toto všechno, tak máme takový, takové pozadí všech těch změn, které probíhají, eh, které jsou mnohem složitější, ale také zajímavější, než si můžeme myslet. Sledujeme tendence v těchto zemích, které nejsou stejné, jsou zde eh, odlišnosti eh, toho, co probíhalo na, v 19. století nebo na začátku 20. století v Evropě. A to si také musíme uvědomit. A teď se dostávám ke své třetí poznámce. Více než kdekoliv dříve musí EU eh, e eh, mít zájem o to, co dnes probíhá v arabském světě. Může to být obtížné, někdy můžeme mít pochybnosti, někdy si můžeme klást otázky, ale myslím, že je důležité, aby Evropská unie sledovala tyto události, tu, tento přechod, tak jak se nyní rozvíjí. Christian Berger zítra se k tomuto ještě vrátí a poskytne více informací o tomto všem, o otázce občanské společnosti, eh, o volebních postupech, tak jak se rozvíjejí. A myslím, že tady je opravdu ze strany EU skutečná zaangažovanost na těchto věcech a ta by měla pokračovat. A to v duchu odpovědnosti, eh, se snahou naslouchat tomu, co nám může být řečeno od našich partnerů v duchu tolerance a úsilí o dialog. To si myslím, že je nejdůležitější a Eh, dnešní konference je velice dobrým startem tímto směrem. Já tady své slovo ukončím, protože myslím, že už jsem hovořil dosti dlouho. Děkuji, Pierre, za tyto poznámky, eh, které určitě jsou velice užitečné na začátku naší konference. A já bych nyní rád předal předsednictví Jose Ignáciovi v Salafrankovi Sanchezovi Nejrovi eh, který mm, teď už před, odvede tu skutečnou Eh, práci předsedy. On se ujme eh, předsednictví prvního panelu. Prosím. Dobrý den. Děkuji, pane předsedo. Máme tu čest, že dnes dopoledne se dostáváme přímo do tohoto panelu, který nás zajímá. Máme tady mm, například marockého zástupce z Ministerstva pro vztahy z EU, dále pan Dardery z Egypta, z egyptského parlamentu, který je eh, zástupcem eh, výboru pro zahraniční vztahy za stranu eh, Svoboda a spravedlnost. A dále je tady pan Ulgen, který po vystoupení jednotlivých řečníků provede takové schrnutí a určité závěry naší diskuse. Jak řekl Elmar Brock a také pan Vimont, Společnost, kultura, politika, to všechno je velice důležité. Nejenom, že to chceme znát a vědět, tak jak je to vyjádřeno ve slovu logos, ale také je třeba vést dialog, dialog, ve kterém se promítají různé názory. Takový dialog může také přinést mnohem lepší pochopení situace když se snažíme eh, mít eh, objektivní představu o tom, co představuje arabské jaro, když eh, také Evropská unie provedla svoji určitou autokritiku z, těch, ze, svého, ze svých postojů v těch úplných počátcích Evropského rad jara, to je také důležité. A dále sledujeme, co se teď odehrává v zemích arabského jara. A za třetí nás také zajímá, jak se přizpůsobují tyto země nové situaci, eh, nové politice eh, jak se my díváme na toto nové sousedství, co bychom mohli udělat v nejbližší budoucnosti a mm, co se tedy odehrává v zemích arabského jara. Jaké modely se v této chvíli eh, rozvíjejí v těchto zemích? bylo také řečeno velmi oprávněně, že výsledky, které přinesly volební e, procesy ve všech těchto zemích, e, přinesly e, k moci islámské strany. Odpověď či vysvětlení je dosti jasné právě proto, že dříve tyto islámské strany byly proskribované, byly pronásledované a pravděpodobně byli také nejlépe připraveni na to reagovat na velké problémy eh, společnosti. A také za třetí, protože to byly asi nejlépe zorganizované eh, síly v těchto zemích. Eh, transformační proces v těchto zemích není jednoduchý, naopak je velmi obtížný. Demokratické hodnoty je asi obtížné přenést eh, ze dne na den jen ve volebním procesu. Potřebují delší eh, perspektivu. A právě v tomto duchu chceme u tohoto kulatého stolu eh, sledovat všechny ty vývoje, které probíhají a také pravděpodobně v červnu, kdy bude eh, schválena eh, nová smlouva, pak pravděpodobně ratifikována na podzim. V případě Egypta došlo k ústavnímu referendu eh, v prosinci byla tam nízká účast. Eh, ústava byla vlastně schválena velmi nízkým početem eh, voličů. Dále v Maroku v roce 2011 proběhla také ústavní eh, přeměna a proměna. A sledujeme tedy opravdu tyto legislativní změny v těchto zemích, které jsou velice zásadní. I to bude jistě tématem do dnešní diskuze. Bohužel zástupce UNEF nady dnes není. Eh, nemůže se zúčastnit, ale myslím, že je důležité, eh, aby naši řečníci nám vysvětlili, jaký dosah mají reformy, jaký dopad budou mít všechny tyto změny, jak je možné islámský zákon skloubit s demokratickými hodnotami a jaký je model eh, společenské smlouvy, která se tady eh, vytváří, eh, kdy, neboť si uvědomujeme, že právě celková společnost může přinést velmi pozitivní dopad. Nejdříve dám slovo panu ministru Subaným, Šubanýmu. Má slovo na 10 minut. Eh, chceme pak ještě eh, mít možnost vést eh, další diskusy. Takže, pane ministře, máte slovo. Děkuji vám, děkuji vám za pozvání tuto konferenci. Jsem rád, že můžeme vést dialog že vy se snažíte vést dialog s jižními eh, zeměmi, s jižními sousedy Evropské unie. To, co jste právě řekl, ukazuje, že evropští partneři jsou si stále více vědomi toho, že mnoho, mnoha jejich hodnocení, mnohé jejich představy o jihu, o islámu se musí změnit. Pokud jde o islám a o demokracii, Eh, velmi si toho ceníme. Ukazuje se totiž, že člověk má potíž, pokud, se má, pokud má řešit komplikované otázky. Není možné, aby se spoléhal na kliše, na prefabrikované názory, pokud má objektivně hodnotit toto prostředí, tuto situaci. Mám tu čest vás dnes informovat o situaci v Maroku. A musím si, že právě v Maroku došlo k výjimečné situaci, jak jste si nepochybně sami všimli. Já jsem to popsal tak, že jsme míru, mírovým pokojným způsobem zahájili proces reform. Neboť eh, Všeobecné společensko-politické zájmy, to je něco, co má určovat samo obyvatelstvo. Revoluce, reformy se opětovně snaží zohlednit společné zájmy všech. Na rozdíl od Tuniska, Egyptu, Líbie a také Sýrie, všichni viděli, že je možné jít pokojnou cestou tak, jak tomu bylo v Maroku. My jsme pokojnou cestou skorigovali situaci. Ten přechod byl pokojný, odehrál se v klidném prostředí a touto mírovou cestou jsme se snažili zavést demokratické standardy. Je ovšem nutné zohlednit typické znaky, charakteristické znaky Maroka. Neboť vývoj, který vedl k tomuto jaru jak se tento proces nazývá, byl ovlivňován zejména pěti základními faktory. Za prvé skutečností, že stát, tedy státy, ve kterých probíhal tento proces, tyto státy příliš nezohledňovaly všeobecné zájmy společnosti, ale zohledňovaly zájmy vůdce, toho vládce a je jeho rodiny. A proto mělo obyvatelstvo v těchto zemích pocit, že jejich vlastní zájmy zohledňování nejsou, že nejde o jejich všeobecné blaho jakožto národa, ale pouze o zájmy těch jednotlivých vedoucích osob. A to jež byly rodinné klany nebo nějaká politická strana. Každý, kdo chtěl v takovýchto zemích provádět politiku, tak byl chápán jako někdo, kdo se nepřátelsky staví proti státu, jako někdo, kdo na stát útočí, jako někdo, kdo útočí na rodinu vládce, na vládce samotného či na jeho blízké okolí. A proto se v těchto zemích vždy rozlišovalo mezi lidmi, kteří byli pro takovýto stát a kteří byli proti takovémuto státu. To byly velmi milné a velmi politováníhodné představy a přístupy. Dosavadní hodnocení Evropanů, když sledovali situaci v našich zemích, byly proto nesprávná. Vždy se říkalo, že na jedné straně, že je důležitý sekularismus, laicismus a na druhé straně, že máme islamismus. Toto bylo hodnocení, které nebylo správné, protože to neodpovídalo reálné situaci v těch zemích. A další faktor, který vedl k těm neblahým změnám, či k té neblahé situaci v těch zemích. Tam bylo propojení mezi moci v zemi a bohatstvím. Vládnoucí třída vršila bohatství a nebyla nikomu odpovědná velmi nerozumným, iracionálním způsobem. Tito lidé tedy navršovali hmotné statky a potom chudí lidé, kteří již skutečně nic neměli jednoho dne, museli pozdvihnout svůj hlas ne proto, aby požadovali demokracii, ale proto, aby požadovali chléb, potraviny, důstojnost. To bylo to, co přimělo obyvatelstvo, aby vyšlo do ulic. A další faktor toho, co tyto národy zažívaly. spočívá v tom, že v těchto státech již vůbec neexistovala transparentnost. Tyto státy byly eh, velmi korupční. A skorumpované byly i společnosti. Například volby, to již v podstatě nebyly volby, Nebyli se zástupci lidu, kteří by se zajímali o zájmy lidu a prosazovali je. Volby byly již určené předem, byly zmanipulované. A proto tady docházelo k tomu, že nikdo nerespektoval žádná práva, ani právo, princip právního státu. Proto můžeme konstatovat, že Evropané měli svůj jistý podíl viny na této situaci, protože se stavěli na stranu těch, kteří byli u moci, až e, e, do té doby, než docházelo k těm povstáním. A vlastně podporovali ten systém e, dvou kategorií lidí, kteří jsou pro stát a proti státu. Mareku, jak jsem již říkal, ten přechod probíhal pokojným způsobem. Měli jsme pokojné změny směrem k více demokracie, k více stability ve společnosti. Vývoj v Maroku je eh, charakterizován specifickými aspekty. Například mezi africkými státy to skutečně byla jediná země, která prošla pokojným přechodem. Maroko bylo monarchií, ale nebyla to monarchie, která by vedla k tomu, že by zde existovalo to rozdělení mezi státem a lidem. Maroku byl politický systém, který byl určován několika charakteristikami. Jeden z řečníků na pódiu říkal, že monarchie nyní obdržela konstitucionální rysy. Tato ústavní dimenze, ta ovšem existovala v Maroku již od 60. let, totiž od té doby, kdy jsme se osvobodili od kolonialismu. Již tehdy tomu bylo tak, že monarchie stála nad veškerými uskupeními ve společnosti nad veškerými zájmy. Monarchie se dokonce zasazovala o reformy, dokonce v těch nejobtížnějších situacích, kdy existovaly konflikty například mezi politickými stranami a lidem. I tehdy Marko dokázalo zvládnout tyto konflikty a znovu vyvážet a zharmonizovat nerovnováhy, které tam existovaly. A toto se povedlo právě díky monarchii. Například e, jsme dokázali provést usmíření a to umožnilo přechod e, v naší zemi. Takže ta, tento soubor marockých charakteristik nám doved, umožnil zachovat kontinuitu. Jsme velmi rádi, že v rámci této kontinuity byl možný ten pokojný mírový přechod naší zemi. A zjišťujeme, že i v té nejobtížnější situaci v 70. letech nikdy nedocházelo k absolutním konfliktům, k absolutnímu rozdělení rozkolu mezi opozicí a politickým rezimem. Vždy bylo v Maroku možné vést politický život. Například eh, ona olovněná léta, jak je nazýváme, tato velmi obtížná léta byla charakterizována tím, že politické strany mohly fungovat i nadále. Nešlo, nedošlo k naprostému zastavení politického života. A další věc, která je typická pro Maroko během jeho celého politického vývoje od osvobození od kolonialismu. Vždy v Maroku docházelo k reformám. Někdy byly rychlejší, někdy byly pomalejší, ale takovýto naprosto stav, kdy se vůbec nic neděje, jak to bylo v jiných zemích, toto jsme v Maroku nikdy neměli. Například v 90. letech v Maroku existovala koalice, kterou vedl vůdce opozice který ovšem potom v pozdějších letech byl odsouzen k smrti. Ale právě tento flexibilní postoj v Maroku nám umožnil řešit věci mírovým způsobem. A pak jsme vždy rychle reagovali na protesty na protesty na ulici. Například lidé vyšli do ulic a požadovali, abychom bojovali s korupcí. A skutečně došlo k rychlé reakci. 9. března jsme měli ten slavný projev jeho veličenstva a potom na začátku roku 2011 došlo k přijetí nové ústavy a 20. března poté eh, jsme obdrželi novou vládu a tímto ona transformace, eh, ta změna žena vedoucí třídy byla vlastně umožněna pomocí voleb pokojným způsobem. Pak došlo k tomu, že vlastně příslušníci opozice byli propuštěni z vězení a přímo se dostali do vlády. Pro Maroko je typické, že například islamistický kontext islamistické reference v naší zemi nikdy nebyl zakázán, nebyla to zakázaná opozice. Měli jsme někdy 9 mandátů, pak jsme měli 14 mandátů, jednou jsme měli 20, 42 mandátů těchto poslanců a dnes máme dokonce frakci, kde je 107 poslanců islamistických v našem parlamentu. Nikdy jsme tedy neměli islamistické hnutí, které by se odehrávalo mimo rámec politického života. Vždy jsme měli flexibilitu s tím, jak jsme v rámci toho, jak jsme zacházeli, jak jsme se stavěli k eh, islamistickým stranám. Od samého počátku jsme je zahrnovali, zapojovali do politického života. I přesto ovšem i nadáme čelíme velkým výzvám, ale na druhou stranu jsme dosáhli mnoho vymožeností. Například bylo možné marockému lidu opětovně vrátit to, co mu náleží. Dnes každý pozorovatel, dokonce ten, který nás eh, vidí kriticky, negativně, musí konstatovat, že lidé se s čím dál tím více zajímaví o politiku. Politický život je čím dál tím aktivnější, zakládá se čím dál tím více spolků. Například eh, letos budeme mít asi 100 spolků a združení. Každý rok máme o tisíce politických združení více. Z toho je vidět, jak se lidé zajímají o politiku. To je velká vymoženost. Rovněž volební účast, vše na, svědčuje tomu, že volební účast neustále narůstá. A navíc ten milný postoj, který existoval v jiných zemích, že totiž elita je laicistická a elit je islamistický, to u nás neexistuje. Eh, v těch ostatních zemích je to nyní tomu tak, že se lidé, lid dělí na ty, kteří jsou pro reformy a proti reformám. Ti, kteří jsou pro reformy, pro demokracii, pro lidská práva, pro svobodu tisku a združování, Mezi těmito lidmi jsou islamisté, levicově založení lidé, arabští nacionalisté. A tak je tomu průřezově ve veškerých eh, vrstvách obyvatelstva, ať již politicky smýšlejí jakkoliv. Tedy v dnešní době můžeme rozlišovat mezi lidmi, kteří jsou pro reformy a mezi lidmi, kteří jsou proti reformám. To staré rozdělování na sekularisty a islamisty bylo milné. To byla milná kategorizace. Nyní jde skutečně o to, kdo je pro reformy a kdo se staví proti nim. A kromě toho tady existuje náš trojuhelník. Kontinuita reform, to je jeden vrchol, stabilita a společenská elita. Vláda je eh, ve funkci nyní asi rok a čtyři měsíce a lze konstatovat, že stávek je čím dám tím méně. Dříve jsme měli stávky v oblasti zdravotnictví, školství a komunálních zpráv. To bylo dříve naprosto běžné a Ochromovalo to život společnosti. Nyní jsme ovšem dokázali znovu nastolit společenský mír, mírové soužití a jsme schopni spolupracovat. Pochopil jsem, že chcete, že nám chcete naslouchat a rád bych nyní uvedl, že mám k dispozici méně času než ti, kteří měli úvodní projevy. إصلاح الآن على مستوى قطاع Ty respektive je více času, takže bych rád ještě doplnil několik krátkých poznámek, který se týká našich reformních snah, snahy provést skutečně zásadní reformy. Například eh, jde o reformu soudního systému, kterou provádíme, reforma daňového systému, ta byla zahájena 29. a 34. Jde o to, abychom nastolili daňovou spravedlnost. E, v této oblasti jsme totiž měli dosud velký problém v oblasti daňové spravedlnosti. Dále hodnáme zavádět reformy, které umožní, aby občanská společnost mohla být mnohem více aktivní než do posud. Já jsem v podstatě ministrem pro občanskou společnost. Díky ústavě mají organizace občanské společnosti možnost být aktivní, sledovat, ověřovat, mohou skutečně sledovat vše, hodnotit vše. Zavedli jsme nyní i sociální dialog. Bylo to v roce 2013 a to s cílem, abychom umožnili občanské společnosti stát se plnoprávným parlamentem. Partnerem máme tedy vládu, parlament a občanskou společnost. To jsou tři plnohodnotní partneři, kteří se mohou zasazovat o blaho společnosti. A dále dědictví, které jsme převzali. Toto dědictví to jsou obtížné společenské podmínky, které nyní musíme nějakým způsobem zvládat a upravit. Nyní bohužel nemáme opozici, která by byla schopna skutečně provést transformaci. Většina příslušníků opozice byla v minulých vládách a oni mají obtíže s touto transformací, mají obtíže s tím být v opozici, protože sami byli po celá léta u moci a prováděli vládní úkony, takže to je obtížné. Pak tam máme samozřejmě další problémy. Region Sahelu, situace v tomto regionu, dále bezpečnostní situace v naší zemi. A proto se obracíme na vás, jakožto na poslance, naše bezpečnost a vaše bezpečnost jsou propojeny. Rozkol na jihu Maroka, ale také konflikty v oblasti Sahelu a v Mali. Toto vše jsou problémy, které nám dělají velké obavy. Toto vše jsou problémy, které ohrožují naši bezpečnost a naši tu ale také vaši. Samozřejmě to má dopad i na ekonomickou situaci. Vy jste důležitým ekonomickým partnerem. Proto chci říci, že pokud vy budete mít ekonomické potíže, tak to samozřejmě má dopady i na nás. Momentálně máme asi pětiprocentní růst, jsme otevření novým investicím a proto právě náš pokojný přechod Maroku, další reformy směrem k demokracii. Toto by mělo být podnětem pro vás, abyste u nás investovali. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Eh, myslím, že náš zpravodaj si určitě zapsal vaši, vaše důležité sdělení, to je eh, mírové, eh, mírový přechod k těmto změnám. Nyní dáváme slovo panu Darderimu z členů parlamentu ze strany Svoboda a Spravedlnost v Egyptě. Uh, uh, Dovolte mi, abych začal tím, že poděkuji Carnegie Europe a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě tohoto setkání. Rádi bychom naši dnešní konferenci chápal jako počátek dlouhodobého dialogu mezi Evropským společenstvím, Evropským parlamentem, Egyptským parlamentem, Tuniským parlamentem a dalšími parlamenty a především mezi obyvateli Egypta, arabských zemí na jedné straně a Evropany na straně druhé. Rád bych poděkoval řečníkům, kteří hovořili přede mnou a kteří pr- pr- vyslovili velmi pozitivní myšlenky o tom, že dochází k pozitivnímu smýšlení, pozitivnímu vývoji ve vzájemných vztazích mezi Evropskou unii a jižními sousedy. Být Soused je nyní velmi důležité, protože eh, sousedé nyní jsou v nouzi a koncept sousedství samozřejmě souvisí do značné míry eh, s naší arabskou kulturou. Je to poprvé, kdy má možnost zde hovořit. To znamená, že eh, je to poprvé, kdy o těchto slovech, o těchto věcech hovořím. Myslím si, že pokud hovoříme o sousedství, nesmíme zapomenout na konfrontační minulost, kterou jsme v minulých stoletích zažívali. Nicméně nyní, v tuto chvíli, pojďme společně říci ne mentalitě, která vytvořila křížové, křížová tažení, kolonialismus a všechny další formy terorismu. Pojďme dnešek chápat jako nový začátek pro Evropany, pro Araby, muslimy. Myslím si, že se o to můžeme společně pokusit. Je tu velká naděje, že začneme znovu, že začneme nově přemýšlet, tak abychom pokročili správným směrem. Dříve, než se budu věnovat eh, specifickému tématu, eh, které mám na programu, rád bych řekl ještě jednu věc. Pokud chceme pokročit vpřed, jsou tu dvě smýšlení, kterých se musíme zbavit. Za prvé, je to to, co jsme zažívali v arabském světě. Já to označuji eh, komplex komplex marginality, nebo eh, eh, jde... And that's why millions in Egypt je to komplex méně cenosti. Je to to, co jsme zažívali v Egyptě a v dalších arabských eh, zemích. A lidé šli na ulici, aby tento komplex konečně zprovodili ze světa. Řekli na ne, my jsme rovnocení, nejsme méně cení. To byla egyptská revoluce. Byl to skvělý příklad tohoto hnutí. Ne pouze tím, jak byla pokojná, ale také svými cíly. Ať už to byla důstojnost, svoboda, sociální spravedlnost pro všechny. Já doufám, že naopak naši partneři se zbaví komplexu nadřazenosti. Myslím si, že pokud se nám podaří zbavit obou komplexů, podaří se nám usednout k jednomu stolu a diskutovat o všem, o všem diskutovat máme. Samozřejmě, že jsou tu věci, na kterých se shodneme a naopak věci, eh, na kterých se pravděpodobně neschodneme, ale pojďme se soustředit na tu schodu a dohodu. Eh, naše země, naše kultury eh, mají alternativu islamofobii, europofobii. Eh, to jsou nebezpečí na obou stranách. Umírněné hlasy arabské strany, umírněné hlasy v Evropě toho mohou mnoho dokázat. A nyní ke konkrétním věcem, pokud jde o vytváření nových institucí po volbách. V Egyptě eh, nebyly volby jedním jediným bodem v historii. Je to proces. My se eh, učíme na něj zvykat a budeme se to učit prostřednictvím všech dalších voleb. A jeden z důvodů, proč egyptiané vyšli eh, na, vol, na ulici, bylo to, že jsme měli tady volby několik měsíců předtím. A volby v Egyptě nebyly koncem, byl to prostředek pro vytváření demokratických alternativ. Eh, děkuji Eh, předsedovi za to, že řekl, že mezi že demokracie a islám nejsou v zásadním protikladu. V arabském světě se objevil nový pojem muslimská demokracie. Islámská demokracie, já si myslím, že díky ní budeme schopni spolupracovat a vytvářet lepší alternativy ne pouze pro egyptiany, pro Araby, ale také pro ostatní. Eh, Dříve než budu hovořit o nových institucích, rád bych jasně řekl, že naše revoluce ještě není u konce. Je to revoluce stále probíhající. Je to revoluce, která pravděpodobně povede ještě k dalším pozitivním výsledkům pro eh, občany, které, kteří ji spustili, i pro zbytek světa. Doposud tomu bylo tak, že jsme zažili trojí volby. První volby hned po revoluci, z nich vzešel parlament, dolní sněmovna, druhé volby, volili horní sněmovnu a konečně třetí volby jsou považovány za eh, ty nejdůležitější volby, které se konaly v egyptských dějinách. Eh, za 7 tisíc let to bylo poprvé, kdy jsme v Egyptě volili prezidenta. Eh, když jsme ho volili sami, byl to jedinečný moment v rámci egyptského vývoje, v rámci egyptské revoluce. Nyní se připravujeme na další parlamentní volby, které máme před sebou a následně budeme mít obecní volby a potom eh, ten eh, cyklus voleb bude pokračovat, protože volby eh, jsou procesem, který může omezit korupci v zemi. My v Egyptě jsme tedy navrhli a schválili ústavu na základě souhlasu egyptianů a ústava tedy e, definuje jednotlivé moci. Soudní, exekutivní a e, legislativní je tedy velmi důležité, abychom tady jasně rozlišovali mezi různými typy moci, ale zároveň zaručili jejich spolupráci způsobem, díky němuž nabídneme egyptianům lepší alternativy. Egyptská ústava vyzývá občanskou společnost, aby byla silnější, protože bez občanské společnosti nebudeme zažívat úspěchy demokracie. Egyptěné, stejně jako ostatní národy, jsou tedy vyzváni, aby se účastnili vytváření e, demokracie prostřednictvím občanské společnosti, takže tu máme i občanské alternativy. Svoboda e, projevu, svoboda schromažďování, svoboda organizování se, to všechno jsou velmi důležité typy svobod, které my, egyptiané, zakoušíme poprvé, alespoň co já pamatuji. Poprvé mám pocit, že mohu jít na, e, nějaké, na nějakou schůzi a vrátit se domů v bezpečí a že na té schůzi mohu říct, co si myslí a nikdo mě za to nebude e, stíhat. To jsou věci, na které jsme velmi hrdí, že je nyní v Egyptě zažíváme. Kromě toho potřebujeme mít silnou opozici. Opozice nepovede k politice na ulici, protože tu máme k dispozici demokratické kanály, které mohou vést ke změně. Opozice vytváří alternativy. Opozice je tu právě proto. A my v Egyptě bychom chtěli mít národní program, kterého se budou účastnit všichni důležití političtí hráči a je jedno, ze které strany pochází, jestli z té či oné strany. Rádi bychom chtěli všichni společně sloužit zájmům egyptského lidu. A nyní bych se rád věnoval výzvám nebo úkolům, kterým v tuto chvíli Egypt čelí. Je tu mnoho výzev, mnoho úkolů. My jsme zdědili systém, eh, struktury, státní struktury, které jsou velmi skorumpované. Pro vaši informaci bych rád řekl, že v roce 2000 byl Egypt eh, prohlášen za neúspěšný, stroskotaný stát. To znamená, že tu máme skutečně závažné problémy takřka ve všech oblastech společnosti. úloha armády. Poprvé v nedávné egyptské historii je vojenská eh, moc pod občanskou civilní kontrolou. Díky naší demokracii. Podařilo se nám toho dosáhnout velmi eh, pokojným a velmi rychlým způsobem, pokud to srovnáme s ostatními. Máme tu velké problémy s reformou policie bez, s bezpečností země, protože revoluce se eh, odehrála 25. ledna, což je den policie a nyní eh, policie není ochotna spolupracovat. Policie neposkytuje eh, ty eh, funkce, které by měla poskytovat. Když někdo u mě v Luxoru potřebuje policii, tak zavolá na policii a ten policista mu může říct, že je už čtyři roky na dovolené. Pokud neskončí Morsího vláda, bude na dovolené. Já tady nehovořím toliko jako poslanec nebo toliko jako člen strany e, Svoboda a de, e, Spravedlnost. Část policie byla politizována a jakmile je politizováno i soudnictví, tak je skorumpována politika i soudnictví. To znamená, že potřebujeme nezávislé soudnictví, které může být zárukou eh, spravedlnosti a může být eh, rovnováhou mezi exekutivní a legislativní mocí. My jsme žili dlouhá léta pod nadvládou diktátora, dik, tyranii, v tyranii a já eh, vím, že v v tyranii, v diktátorském režimu se dialogu nenaučíte. Naučíte se tu naprosté poslušnosti. Nicméně nyní po revoluci se Egypt musí naučit kulturu dialogu. Musíme vytvořit kulturu dialogu, kdy se různí partneři sejdou, společně eh, se pobaví a mohou spolu souhlasit nebo nesouhlasit. Samozřejmě, že bude ještě chvíli trvat, než tuto kulturu dialogu vytvoříme. Kulturu kompromisu, kulturu toho, eh, že se musíme domlouvat. To jsou věci, které jsme eh, dělali pouze v malém měřítku a nyní se o to musíme pokusit ve větším měřítku, tak aby každý politický hráč měl své místo, měl možnost promluvit, měl svou roli a abychom se v posledku všichni shodli na tom, že musíme spolupracovat v zájmu egyptského lidu. Po revoluci e, měli egyptiané velká očekávání. Samozřejmě, že mnoha z těchto očekávání byla spjata s revolucí. Byla to revoluční očekávání, nicméně ten proces, e, ke kterému v Egyptě došlo, není úplně revoluční. To je jedinečné na Egyptě. Začalo to jako revoluce a potom jsme se rozhodli, že Eh, se vydáme legálním způsobem, že tady budeme eh, výzvy, úkoly, problémy, kterým čelíme, řešit legálním způsobem. Například postavení žen. Já vím, že v tom máme velké problémy. Eh, ženy nejsou vybízeny k tomu, aby se podílely na veřejném dění. V minulém minulém režimu byly ženy chápány jako objekt politiky a proto velmi děkuji eh, za tuniskou a marockou zkušenost, pokud jde o vztah k ženám. Myslím si, že egyptiané se v tomto smyslu mnoho, mohou mnoho naučit. A konečně ještě jedna věc. Jsem optimista v tom smyslu, že jsme schopni se zbavit té konfrontační mentality, toho konfrontačního smýšlení. Budeme schopni vytvořit lepší alternativu pro nás, pro všechny. Vyzývám Evropany, aby nám pomohli vyřešit naše problémy. Vyřešit problémy institucí, Naučte nás, jak reformovat skorumpovanou policii, skorumpované soudnictví, skorumpovanou byrokracii. My vás neprosíme o milodary, to chci říct naprosto jasně. Žádáme vás o partnerství. Žádáme vás o rovnocené partnerství, tak abychom se mohli posunout směrem vpřed. Nyní je na nás, abychom se rozhodli. Není to pouze volba Arabů nebo volba Evropanů musíme odstranit tu dichotomii my a vy a tak dále. Musíme být schopni smýšlet společně. Musíme se chápat jako partneři a spolupracovat. A kromě toho musíme oslavovat diverzitu, protože demokracie je v posledku eh, představením různých eh, alternativ, rozdílů. Úspěch islamské demokracie není dobrý pouze pro Egyptiany nebo Araby, ale je to dobré také pro Evropu. Protože to Evropě mnohem pomůže. A pokud se nám to poda- společně podaří, tak to bude velmi dobré pro, pro nás, pro všechny. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za to, že jsem měl možnost tu hovořit. Eh, děkuji vám, pane Dardare. A nyní eh, začneme rozpravu, diskusi. Představa je taková, že členové Evropského parlamentu a další účastníci, kteří se chtějí eh, zapojit do rozpravy, dostanou slovo a já prosím, aby se omezili na dvě minuty, protože pak ještě budeme očekávat, že eh, naši řečníci ještě budou mít možnost odpovědět a také náš zpravodaj eh, by ještě formuloval závěry. Takže prosím hosty, kteří nejsou členy Evropského parlamentu, aby se představili, eh, řekli své jméno a koho zastupují. První žádá o slovo kolega Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, ik ben... Děkuji, pane předsedo. Jsem členem Evropského parlamentu, jsem členem křesťanské strany v Nizozemsku. S velkým zájmem jsem naslouchal našemu egyptskému hostovi z egyptského parlamentu. On hovořil o muslimské demokracii. Já jakožto křesťan se cítím velmi, velmi soucítím s křesťanskou menšinou v Egyptě a například sobotní noviny Neue Zürcher Zeitung, které jsou velmi mezinárodně uznávané, eh, otiskly velice eh, znepokojící zprávu a totiž, že eh, zástupci koptů uspořádali konferenci, byli to zástupci lidí z ekonomik, z kultury a z hospodářství a na této konferenci se ukázalo, že islámská demokracie není například celá v souladu s tím, Eh, eh, jak vypadá situace koptských křesťanů. Tam například dochází k beztrestnosti, pokud se někdo na této menšině proviní. Tyto zločiny prostě nejsou stíhány. Co si tedy o tom myslíte? Nemáte pocit, že by takovéto zločiny měly být stíhány? A dále. křesťanci egyptiané by neměli být vylučováni ze společenského života egyptské společnosti. A další věc, antisemitismus. Antisemitismus eh, v podstatě také porušuje eh, pravidla jakékoliv kultury, jakým způsobem s ním bojujete. My v Evropském parlamentu si přejeme stabilitu. To znamená, že vy byste měli mít dobré sousedské vztahy podle dobrých pravidel. Měli byste eh, dobře zacházet se svými sousedy. Jak tedy, jak se stavíte k eh, zachování mírové smlouvy s Izraelem? Dobré vztahy se sousedem, s Izraelem, je to v pořádku? A dále civilizované chování vůči eh, veškerým ostatním národům a jejich kulturním projevům. Děkuji. Děkuji, paní Šake. Děkuji, pane předsedo. Já jsem členka liberální frakce za Nizozemsko a chci položit otázku eh, také, eh, položit otázku panu Dardarimu. Já jsem byla pětkrát v Egyptě za poslední roky. Je to překrásná země eh, s nádhernými lidmi a s mnoha možnostmi. Já bych chtěla hovořit o demokracii. A já se omezuji eh, pouze na slovo demokracie, protože si myslím, že by měla být pro všechny občany Egypta, nejen pouze pro muslimy. Eh, to je více než pouze hlasovací právo ve volbách. Je to pocit eh, svobody a pocit bezpečí. To je velice důležitý proces umožňující další rozvoj, umožňující právě ten, tu transformaci, která je tak důležitá i v sociální oblasti. Při rozhovorech s egyptiany Eh, jsem cítila, že eh, ať už to byly ženy, ať už to byly koptové, ať už to byli lidé, kteří nehlasovali pro muslimské bratrstvo, či nehlasovali vůbec pro nikoho, eh, vyjadřovali určité obavy o Eh, ať už to byly lidé, kteří pracovali ve sdělovacích prostředcích nebo v občanské společnosti. Někdy dokonce říkali, že kromě toho, že se cítí eh, nesvobodní a nikoli v bezpečí, že se dokonce obávají, že by jejich situace mohla být horší, než byla v minulosti. Já bych se vás tedy chtěla zeptat, jak se na toto díváte vy. Eh, my vidíme návrhy třeba na zákon o nevládních organizacích a podobně. Slyšíme E, například o e, problémech e, žen, o omezování svobody. A kromě tedy otázky demokracie z hlediska účasti ve volbách. Myslím, že je tady veliká odpovědnost. Já se vás tedy ptám, jak se na toto všechno díváte a proč pomoc, kterou navrhla EU, je, proč tuto pomoc je tak těžké eh, využít, a to přes všechna slova o partnerství. Eh, určité podmínky, kterým podléhá eh, podpora eh, Egypty, dále otázka identifikace Evropy, dokonce vykázání, vyhnání některých evropských organizací, zatímco některé jiné organizace, které přicházejí z oblasti zálivu, ty jsou vítány. My skutečně usilujeme o partnerství s novým Egyptem, demokratičtějším Egyptem, inkluzivním Egyptem, který usiluje o svobodu a chce ji poskytnout velmi slibné mladé generaci. Děkuji. Děkuji, paní Šaké. A další řečník, pan Peda, Preda. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem členem eh, frakce EPP a Především bych chtěla říci, že myšlenka zorganizovat tuto konferenci je velice dobrá eh, pro možnost výměny názorů. Děkuji za to organizátorům. Já mám otázku nejdříve na eh, egyptského eh, zástupce. On hovořil o volebním procesu. Já jsem nepochopil, zda existuje, zda už existuje po všech eh, těch eh, měsících eh, politických přeměn, zda už existuje instituce, která je skutečně vytvořená zda tedy instituce už existují po volbách například zda existuje nějaká nová instituce, která by byla vytvořena a e, tedy jaký je výsledek všech těch e, snah. A pak mám druhou otázku. Já jsem na začátku tomu tak, že vy spojujete kolonialismus a terorismus. Eh, nevím, možná jsem to nějak pochopil špatně, to spojení, ale já jsem tomu takto rozuměl. Chtěl bych se tady, jestli to tak skutečně berete. Eh, to je přece ne, ne, nepřijatelné eh, tyto dva pojmy spojovat a slučovat. A pak mám ještě otázku na marockého ministra. Velice mě zaujala otázka eh, regionalizace. Eh, teď eh, spolupracujeme s marockými kolegy poslanci v našem meziparlamentní skupině na této otázce. Chtěl bych vědět, zda existuje časový harmonogram a zda už jsou opravdu konkrétní eh, návrhy v této věci. Vím, že to je velice důležitá dimenze procesu politických reform ve vaší zemi. Děkuji. Děkuji, pane Predo. Další řečník Robert Atkins. Chairman, thank you very much indeed. Děkuji, pane předsedo jsem rád, že jsme se tu všichni sešli. Já, se, já navážu na to, o čem hovořil pan Preda, a sice vztah mezi kolonialismem a terorismem. Já si myslím, že to nebylo šťastné, eh, šťastná formulace. Eh, samozřejmě, že eh, mělo určitý smysl mít britské impérium, nicméně časy se změnily a nezávislost a svoboda národů je v tuto chvíli velmi důležitá. Mám dvě poznámky. Za prvé, není tomu tak a my to vidíme Eh, my jsme to viděli například včera v Bangladeši, že je tu zásadní dichotomie, dichotomie v islámu, pokud jde o vztah k demokracie. Fundamentální terorističtí islámští politici nevěří v demokracii, protože odporuje zásadám za, uh, fundamentálního islámu. Já nevím, jak je možno tuto dichotomii překonat. Za druhé, eh, v britských novinách se objevují zprávy pocházející z Egypta, které hovoří o tom, že celá řada těch, kteří byli eh, v čele priority a, v revoluce a kteří chtěli změnu, nyní hovoří o tom, že je potřeba vrátit armádu vládu, autokracii, protože současný režim je eh, hrozný eh, a je horší než systém, který byl za Mubaraka. To znamená, že chtějí začít znovu od začátku. Zajímal by mě váš komentář k této věci. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji. Dále pan Sofokleus. Καταρχάς θα ήθελα να χαιρετήσω Děkuji. Já uh, velice děkuji našim oběma kolegům za jejich vystoupení. Děkuji egyptskému kolegovi, eh, který velmi oprávněně prohlásil, že je třeba eh, odstranit ten pocit jinakosti ve, v, v egyptské společnosti. A děkuji také marockému kolegovi, který říká, že reformy eh, nejsou jediným okamžikem, nýbrž dlouhotrvajícím procesem. Ano, je skutečně velice důležité pokračovat eh, v dalších reformách. Mám dvě otázky. Za prvé, jaké konkrét, jaká konkrétní opatření uh, byla přijata či budou přijata, aby bylo možné v Egyptě chránit křesťany? To otázka tady už zazněla, ale já bych opravdu si přála konkrétní odpověď na eh, konkrétní tedy eh, opatření. A druhá otázka, ta se zase obrací na marockého kolegu. Hovořil o legitimní monarchii Řada z nás je velice citlivá na respektování demokracie. E, nerozumíme přesně pojmu legitimní monarchie. Co přesně to znamená? Já se přiznám, že tato legitimnost monarchie, ta pro mě není zcela jasná. Prostě buď je demokracie, nebo není demokracie. A demokracie přece znamená i v překladu vláda lidu. Eh, je to tedy režim, který chce fungovat v demokracii a to si zaslouží naši podporu. Děkuji nyní pan Andrakis. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky na marockého ministra. A pak jednu otázku na egyptského kolegu. Začneme tedy Marokem. Pan minister se snažil prezentovat věci eh, nebo situaci ve své zemi, jako kdyby se tam dokonale respektovala všechna práva. Ale současně i se zmínil o problémech minulosti. A podle jeho názoru ty problémy minulosti eh, byly lépe napraveny právě v Maroku než v jiných zemích. Já bych chtěl vědět, eh, o co opírá tento svůj optimismus nehovořil o příčinách těch problémů. Já si dovedu představit, že když se neodstraní příčiny, pak ty problémy eh, pravděpodobně se znovu projeví i v budoucnu. Dále. Eh, musím říci, že eh, naše frakce GUE a komunistická strana Řecka se domnívají, že Eh, obyvatelstvu západní Sahary je třeba dát právo na sebeurčení. Eh, co si o tom myslí náš eh, partner? A teď se obracím na egyptského kolegu. Ten komplex méněcenosti, který jste zmínil a, a který připisujete jako důsledek kolonialismu, No, já eh, souhlasím s tím, že kolonialismus nepřinesl mnoho dobrého, ale my to tež vidíme i v Řecku. Řekové eh, také mají tento komplex méněcenosti. Eh, byli donuceni podřídit se monopolům, aby se mohli stát členy EU. pokud eh, sledujeme vývoj arabského jara a těchto revolucí, eh, vidíme, že tam určitě byl velký pocit nespravedlnosti. Ale problém hospodářského rozvoje stále tady existuje. Co si s tím počnete? Budete stát proti nadnárodním společnostem, eh, které by mohly využívat bohatství vaší země? A nebo použijete politiky, které pak přinášejí chudobu? Děkuji. Děkuji vám za všechny tyto dotazy a e, máme tady e, také generálního tajemníka pana Vimonta e, z ESVČ který je velkým odborníkem na arabské jaro Eh, také eh, vyslechl vystoupení našich dvou partnerů a eh, také bych chtěl formulovat některé otázky. Ostatně já také bych chtěl formulovat otázky. Je tady otázka, jaké strategické vize tady jsou na dalších pět, deset let, jaké jsou tady body, o které se opřeme, jak se budeme moci vypořádat s těmi problémy, které tady také v mnohem zazněly. A dále otázka Eh, mocností, které neuznávají demokratické eh, hodnoty a jak podpořit proces arabského jara, jak bude arabské jaro ovlivňovat eh, situaci, bezpečnostní situaci v celém regionu a konkrétně na Středním východě, včetně konkrétně Sýrie. Jak je možné vyřešit tu rivalitu dvou modelů? Tady mám na mysli Egypt a Saudskou Arábii. A dále regionální eh, problematika šíření eh, nukleárních zbraní. Já bych tedy chtěl vyzvat naše řečníky, aby eh, promluvili v opačném pořadí, než ve kterém původně hovořili a pak požádám našeho zpravodaje, aby přednesl závěry. Takže nejdříve má slovo pan Dardery, aby odpověděl na celou řadu otázek, které tady na jeho adresu zazněly. Cinco minutos. Pět minut, prosím. Sure, I'll try my best. Ano, pokusím se dodržet ten časový limit, byť mě bylo položeno 15 otázek. Pokusím se. Omlouvám se, poslouchám sám sebe v jiném jazyce. Skutečnost, že znášíte tyto dotazy v tomto formátu, je dostatečný důkaz toho, že potřebujeme další dialog, protože ty otázky, které tu zazněly, jsou důležité a nepodaří se mi na ně odpovědět během 4 minut a 30 sekund. Bude to trvat měsíce, protože kolonialismus v Egyptě trval více než 70 let. Takže se eh, pokusím o stručnou odpověď. Eh, křesťané v eh, Egyptě nejsou minoritou. Prosím, neříkejme o nich, že jsou menšina. Jsou součástí egyptské společnosti. Žili jsme bok po boku jak 1434 let jako bratři a sestry. Měli jsme v těchto dějinách šťastné i méně skvělé okamžiky, když trpěli křesťané, trpěli muslime, muslimové ještě více. To je skutečnost. A já bych chtěl, abyste se na to všichni podívali ze srovnávacího hlediska. Pojďme se podívat, co se dělo muslimům v Evropě. Pojďme se podívat na koptské uh, komunity v Egyptě. Již dodnes, ještě dodnes najdete uh, kostely, které spadají do eh, předislámské doby a tyto kostely jsou chráněni ne všemi egyptiany, ne pouze křesťany, ale všemi egyptiany. Eh, vztahy mezi eh, muslimy a křesťany jsou, dobr, jsou tedy velkou šancí. Mohli bych se, bychom se stát dobrým příkladem toho, jak se nám podařilo dosáhnout toho, o co jsme se snažili po celá staletí. Doufáme, že egyptiané, nebo že Evropané eh, se budou podobně stavět k muslimské menšině. Je to šance pro obě strany. Pokud jde o antisemitismus, tak to je další vtip. Jak se uh, eh, semita může stát antisemitou? To není logické ale je to problém s okupací Palestiny, což je jiný problém, o kterém můžeme hovořit eh, při jiné příležitosti. Stabilita je nutnost. A my všichni se snažíme o stabilitu, protože jsme žili po celá desetiletí pod vládou diktátora. Neočekávejte od nás, že se nám všechno podaří změnit během devíti měsíců. Bude to trvat roky. Pojďme se podívat na země východní Evropy. Trvalo to pět, deset, patnáct let, než dosáhli toho, eh, o co se snažili. Pokud jde o ženy, um, jde o otázku, kterou jste položila. Omlouvám se, že budu odpovídat tak stručně, protože času je málo. Souhlasím s vámi, je tu problém v tom, jak se s ženami nakládá. Je tu eh, mnoho kulturních praktik, vyžaduje to celou řadu vzdělání, změnu smýšlení, změnu vzdělávání. To znamená, že je to obrovská práce a my eh, se my budeme velmi rádi, pokud nám na to řeknete svůj názor. Pokud jde o občanskou společnost, tak občanská společnost není pouze zmíněna v ústavě, ale je to také nutnost, eh, kterou de- demokracie vyžaduje. My jsme eh, v radě Šura v Egyptě diskutovali o roli občanské společnosti a budeme vděční za všechny vaše názory. Pokud jde o eh, příklad, který jste zmínil, tak já eh, s tím souhlasím, my s tím souhlasíme, dokud tedy eh, je to v duchu eh, akceptovatelných norm egyptské kultury. Evropská pomoc je potřeba při řešení problémů, které, které vznikly v důsledku místního kolonialismu. Jsou tu dva typu, typy kolonialismu. Za prvé vnější kolonialismus, britský, francouzský a potom lokální místní kolonialismus těch, kteří eh, tedy přišli a eh, v důsledku toho jsme tedy trpěli v důsledku obou typů kolonialismu a musíme řešit problémy, které tím vznikly. A nyní na adresu institucí, které vznikly eh, v důsledku voleb. Ještě to není hotovo, snažíme se o to a potřebujeme pomoc. Pokud byste nám v tom mohli být nápomocní, tak bychom byli velmi vděční. Pokud jde o opozici, tak my chceme mít silnou opozici, protože je to nutnost demokracii ji potřebujeme. A pokud jde o britskou zkušenost, tak já k tomu mám mnoho eh, co říci, ale bohužel eh, čas běží. Eh, Britové udělali v Egyptě dobré věci, ale musíme chápat i to ostatní. Já si myslím, Eh, že není možnost zatýkat lidi, kteří se jen schromažďují. Já doufám, že se tedy podaří tyto otázky diskutovat při jiné příležitosti. Eh, pokud lidé volají potom, aby se vrátila armáda, tak to není eh, demokratické volání. Nicméně my chceme přes to všechno tady bránit demokracii a rozvíjet ji. Děkuji a omlouvám se, že jsem překročil vyhrazenou dobu. Děkuji vám, pane Dáderi, za vaše odpovědi. Eh, a za maximální snahu dodržet čas, i když to bylo tak těžké. A teď dávám slovo panu ministrovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Kolik času mám k dispozici? Pět minut. Nejdříve bych chtěl říci, že jsem velmi potěšen touto diskusí, která mi přinesla mnoho zadosti učení, neboť vidím, že názory se změnily, jak na severu, tak na jihu. Před nedávném jste nás posuzovali v těch dvou kategoriích, jak jsem to popisoval. Ta, to jednalo se o milnou ideologickou kategorizaci. A nyní říkáte, demokratičtí islamisté a fundamentalističtí islamisté. A to ukazuje, že skutečně došlo ke změně ve vašich představách a ve vašem postoji. A nyní otázka, která se týkala ústavy. V článku 26 se uvádí, že veškeré zákony, které se týkají základních reform, ať jsou to již reformy v oblasti spravedlnosti, regionů, jejich rozdělení, či toho, jak jsou regiony integrovány do společnosti. Toto vše potřebuje čas. A právě veškeré toto úsilí, úsilí pomocí voleb eh, postupně přinechávat moc lidu je velmi důležité. Parlament například eh, ve spolupráci s regionami a komunami vytvořil nový zákon. Nyní máme nové správní rozdělení země. Již nemáme 18 regionů, ale máme 12 regionů. Řecký kolega položil otázku, která se týkala legitimity monarchie. Musíme prostě chápat, že existují rozdíly. My jsme zemí, která má dlouhou historii, která má jinou kulturu, než je vaše kultura. A my si přirozeně myslíme, že třeba věřit v pluralitu, že se nesmíme uzavírat a izolovat. Monarchie v Maroku je jiná. Například otázka náboženství. My jsme velice věřící společností. Král je emírem věřících a z tohoto pohledu je tak říkajíc tím, kdo je strážcem společnosti, jejich kultury, jejich zvyklosti a tradic. Ovšem zpět k ústavě v ústavě jsou uvedeny pravomoci a kompetence krále. Jsou pevně stanoveny. Královská rodina v Maroku je stará tři 300 století. A Maroko si to takto přeje. Pak ty revolty například válka o nezávislost či povstání za nezávislost. To je něco, co si společně přál marocký lid společně s králem, bojovali společně. To vše ukazuje, že monarchie je legitimní ve všech eh, národních zájmech. Pak kolega Řecka, který je členem komunistické strany. Dosud nebylo možné aby komunismus ve formě strany se stal součástí vládního systému. Toto ovšem ukazuje, že my v Maroku jsme se dosud vydali poněkud jiným směrem. Pokud bychom neměli ten pochojný přechod eh, tak bychom pravděpodobně ještě stovky let hm, museli žít v opozici. Nyní je vše v pořádku. Nyní je například možné, že vláda, která dříve neexist, neakceptovala příslušníky opozice, je nyní akceptuje ten trojuhelník konzolidace demokracie, jak jsem ho zmiňoval, to je něco, co si přejí veškeré síly ve společnosti a je to velmi uklidňující. Neboť dosud jsme měli menšiny, které byly vyloučeny, ale nyní, nyní jsou veškeré skupiny, které si přejí účastnit se politického života, skutečně zapojeny nyní již nehrozí, že bychom mohli sklouznout do nedemokratického systému. A není ta klasická otázka, která je stále pokládána, otázka západní Sahary. My jsme toho názoru, že problém západní Sahary se týká naší země eh, a toho lidu, kterého se to týká, to je 35 milionů lidí a jejich budoucnost není něco, co by mělo být určováno ideologiemi studené války. Dříve eh, byl svět rozdělován na ty, kteří jsou součástí východu a na ty, kteří jsou součástí západu. To bylo umělé rozdělení, trvalo to ale velmi dlouho. A chci říci, že skutečně západní Sahara je něco, co se týká veškerého lidu. A v rámci právnosti, zachování principu práva a mezinárodní legitimity, Chceme mít řešení, které těmto zásadám bude odpovídat. Nechceme mít malé státy, malé regiony, chceme mít velký související stát. A Maroko si přeje samozprávu, ale v rámci politické jednoty. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, abychom ukončili eh, tady eh, tuto první, eh, toto první kolo. Diskuse dávám slovo panu Výkonnému generálnímu talenníkovi. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já se budu snažit odpovědět co nejstručněji, eh, pokud jde o strategickou vizi, kterou máme v této části světa. Myslím, že se musíme snažit pochopit eh, jednu věc, když mi dovolíte, abych to tak řekl francouzsky. Je důležité, aby strategická důležitost eh, jižního partnerství eh, bylo v EU považováno skutečně za prioritní. Od začátku Eh, vytváření Evropské unie jsme brali v úvahu důležitost našich jižních sousedů prostřednictvím všech politik, které jsme eh, vytvářeli pro oblast eh, Středomoří, barcelonský proces Unie pro Středomoří a nyní politika sousedství. Samozřejmě, že to bylo i z eh, hospodářských zájmů, ale také z politických eh, důvodů pro tu část společné kultury, kterou máme. To všecko odůvodňuje důležitost, kterou připisujeme našim jižním sousedům. Problém, který tady vystává, a vidíme to velice jasně, eh, tak jak se v Tunisku, v Líbyi, v Egyptě, jinde rozvíjejí různé procesy, tedy vidíme, že partnerství, které máme od začátku, eh, jen těžko nabývá skutečného poslání a skutečné vize. A to z jednoduchého důvodu. Zatímco s východními sousedy je tady perspektiva, či přinejmenším určitá možnost vstupu do EU. U jižních sousedů musíme najít nějaké jiné aspekty pro toto jižní partnerství eh, je pravda, že vždycky jsme se tak trošičku točili kolem horké eh, kaše a nedokázali jsme tomu dát skutečné, skutečnou náplň. Jsou tady některé důležité otázky, které vyvstávají a jižní sousedé i my se kolem toho tak nějak točíme a nedokážeme tomu dát skutečnou odpověď. Například otázka mobility, otázka přistěhovalectví, otázka Eh, konkrétních eh, obchodních toků, obchodování. Naše zájmy jsou často společné, ale někdy jsou i protichůdné. Vidíte to také v dalších oblastech, kde je třeba najít eh, komplementaritu i v ekonomické dimenzi. Myslím, že tady máme úžasný prostor, na které můžeme v příštích letech pracovat. A abych k tomu ještě něco dodal, pane předsedo, v současných krizích, které, kterými prochází tento region, ať už je to Sýrie nebo mírový proces na Středním východě, nebo otázka šíření či nešíření jaderných zbraní, to všechno jsou oblasti, kde můžeme pracovat společně, protože tyto otázky se stávají ještě složitějšími, než byly dříve. Podívejte se na proces míru ve Středním východě. Eh, dnes, myslím, to už není pouze problémem mezi Izraelem a Palestinou. Přidává se k tomu celá řada dalších faktorů. Vliv eh, sousedních zemí, Iránu, abych tedy nejmenoval žádnou z nich. A eh, další otázky, které mají stále větší a větší důležitost. Jsou tady partneři, aktéři v regionu, kteří chtějí sehrávat větší úlohu. V tom si myslím, že je obzvláště úrodná půda pro dialog mezi všemi těmito zeměmi a EU. V době, kdy demokracie kráčí vpřed a kdy, řekl bych, jsou možnosti spolupráce a dialogu mnohem jasnější, než tomu bylo dříve. Děkuji. Děkuji vám, pane Vimonte. Dostáváme se ke konci prvního panelu a chtěl bych říci kolegům, kteří ještě žádali o slovo a nedostalo se na ně, že v dalším kole diskuse pan předseda Pancery eh, umožní právě jim eh, ujmout se slova. Myslím, že tato diskuze zcela jasně ukázala potřebu toho, aby poslanci nežili izolováni ve jakési věži ze slonoviny, ale aby se věnovali všem těmto eh, aspektům, problémům, naslouchali, vedli dialog a eh, také chci říci, že svoboda v této době musí být naším kompasem, který nás vede ve všech eh, situacích. A teď ještě dám slovo našemu zpravodaji, aby vyjádřil určité schrnutí, aby reagoval možná i na tu otázku pod Mm, pocitu méněcenosti a pocitu nadřazenosti. E, také o tom hovoří profesor Atkins v jedné ze svých knih. Je tam například vidět e, Evropan, který v Africe provádí misionářskou práci a v určité chvíli ho e, překvapí Eh, smrt matky. Pohřbívá matku, kladé eh, květiny na její hrob. A eh, vedle toho je Afričan, který také pohřbívá svou matku, ale místo toho, aby tam dal květiny, dá tam talíř jídla. Evropský misionář ve svém pocitu nadřazenosti říká Afričanovi, No, já si myslel, že už jste opustili takové pověry, nebo si myslíš, že snad tvoje matka si ještě sní toto jídlo? A Afri- Afričan eh, ve své skromnosti říká, ne, já mys- a ty si myslíš zase, že tvoje matka eh, vyjde z hrobu a přivoní k těm krásným květinám? Takže to je vlastně takový příběh, který ukazuje, že různými cestami nakonec můžeme hledat stejná eh, řešení pro stejné problémy. A nyní prosím tedy pana zpravodaje, aby na závěr našeho panelu předložil eh, takové schnutí, než pak budeme mít další kolo diskuse. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Tásko. Mám obtížný úkol, protože se musím snažit o jakési schrnutí. Eh, samozřejmě, že se mi to podaří pouze tehdy, pokud eh, vyberu určité myšlenky, které tu zaži- za- zazněly. Pan Vimo nejprve vytvořil rámec naší dnešní diskuze a rád bych vám připomněl některé jeho formulace, které zazněly První téma, které zmínil a které, jak se domnívám, je velmi důležité, je to, že skutečně musíme pochopit, co znamená ten přerod, ten přechod. Musíme eh, si tedy uvědomit, jaká jsou naše očekávání, pokud jde o přerod. Je to velmi dlouhý, eh, náročný proces. Druhý rozměr je to, že my, co by Evropané, musíme chápat eh, naše partnery a především politický islám, co obsahuje, jaké jsou jeho ambice a proto potřebujeme navzájem vést konstruktivní dialog. Nemůže to být dialog pouze založený na vzájemné kritice, ale založený na eh, snaze o eh, vzájemné porozumění, tak abychom eh, mohli formulovat a řešit naše obavy. A konečně poslední bod. Evropská unie musí se zastávat arabského světa a bylo řečeno, že pro Evropskou unii bylo vždycky důležité, abychom měli jižní rozměr naší politiky sousedství, nicméně nyní eh, tváří v tvář demokratickému přerodu v těchto zemích je to dvojnásob důležité, je to velmi důležité, protože to vytváří úrodnou půdu pro spolupráci s partnery v oblasti eh, jižního sousedství. Máme tu eh, týmy, které se tedy snaží o budování obchodních vztahů, o mobilitu, řeší otázky týkající se regionální bezpečnosti, e, nešíření zbraní a tak dále. To znamená, že já si myslím, že to všechno musíme nyní využít tak, aby došlo k určitému e, pokroku v rámci demokratického procesu v tomto regionu. Pan předseda ještě doplnil velmi důležitou otázku. A sice kompatibilita islámu a demokracie. Řečníci se k tomu také vyjadřovali. A nyní se pojďme podívat na samotnou diskuzi, kterou jsme vedli s jednotlivými řečníky. Pan ministr Šubany nám především schrnul nedávný pokrok, ke kterému v Maroku došlo, pokud jde o jeho demokratickou minulost, ale kromě toho zdůraznil skutečnost, že v mnoha zemích, především v Maroku, jsou specifické trendy, specifický vývoj v Maroku. Jde především o to, jakým způsobem země dosáhla pokojné transformace směrem k demokratickému uspořádání. Kromě toho zdůraznil hodnotu eh, legitimity monarchie, která byla tady eh, velmi pozitivním faktorem v tomto smyslu a umožnila pokojnou transformaci. Eh, jeden ze zajímavých vhledů v rámci této první části diskuze bylo to, e, že je tu e, nový rozpor mezi e, ústavním uspořádáním, které je proreformní a protireformní. Není to rozpor mezi levicí a pravicí, mezi islamisty a sekularisty, protože v obou pří, táborech najdete přívržence reform i e, odporce reform, ale je to, to ten základní rozdíl, který bude utvářet budoucnost těchto zemí. Konečně e, poslední poznámka zdůraznil e, význam toho, že musíme mít, nebo že musí mít i tamnější země silnou opozici. Je to věc, která je důležitá pro dobré fungování demokratického uspořádání je potřeba silná opozice, která nabízí alternativu eh, ke stávající politické eh, ke stávající politice. A nyní tedy eh, k Egyptu a k panu poslanci Darderimu. On se tedy naznačil některé historické skutečnosti, například to, že jsme nutně ovlivněny dlouhými desetiletými, takřka staletími vzájemné konfrontace mezi arabským světem a západem. Nicméně také řekl, že bychom měli tuto konfrontaci překonat a že právě nyní bychom mohli učinit další krok a snažit se o konstruktivní spolupráci. Řekl, že se musíme zbavit dvojího eh, smýšlení. Za prvé komplexu méněcenosti na straně arabského světa a já si myslím, že právě to je oblast, ve, kterém jsme, ve které jsme zaznamenali určitý pokrok. Byla to hlavní motivace egyptských reform, to znamená snaha o získání důstojnosti, svobody a tak dále. Na evropské straně, jak řekl pan Dardery, se musíme zbavit naopak komplexu nadřazenosti, tak abychom eh, se zasloužili o vytvoření eh, symetrického vztahu, rovnoceného vztahu, který je potřeba odpovědi na otázku pana předsedy, jestli islám a demokracie jsou navzájem kompatibilní, slučitelné, tak odkázal na novou terminologii, eh, která možná poskytuje definitivní odpověď na tuto otázku. Nicméně také řekl, že revoluce stále ještě probíhá, že jsou tu ještě další oblasti, které je potřeba řešit a kromě toho zdůraznil podobně jako e, řečníci, kteří hovořili před ním, že je potřeba e, silnější e, pozice, že, pozici, že není potřeba vytvářet politiku na ulici, ale že je potřeba mít jasnou vládní stranu a opozici. Egypt, podobně jako jiné země, potřebuje si vytvořit novou kulturu spolupráce, schody, koncenzu a kromě toho zdůraznil to, že Evropa by měla v této souvislosti sehrát svoji roli, tak aby napomohla reformnímu procesu, aby pomohla při řešení otázek všude přítomné korupce, eh, skorumpované policie a tak dále, protože to je do značné míry eh, dědictví kolonialismu. Pane předsedo, to je všechno, co jsem k tomu chtěla říci. Děkuji panu Skarapadajevi, děkuji řečníkům, panu ministru Šubanimu i panu poslanci Darderimu. Děkuji také generálnímu tajemníkovi ESVČ. E, na pár minut přerušíme zasedání, budeme mít přestávku a jak mě řekl sekretariát, e, podává se káva a to znamená, e, přestávka bude do 11 hodin, nikoli až do čtvrt na 12. Dále budeme pokračovat v diskusi za předsednictví pana Panzeryho. Děkuji. Non ho capito. Così. Ah, sì, sì. Grazie, possiamo Děkuji. Můžeme tedy začít. Začneme tedy s druhou částí naší konference, kterou tímto zahajuji. Téma se týká přechodu z diktatury k demokratickému vedení státu, polarizaci společnosti a rovnováhy moci. To je samozřejmě velmi důležité a aktuální téma. Máme zde opět řadu hostů, pana Feržányho z Tuniska, z Maroka pana El a z Egyptu pana Gehat El Hadada. Děkuji vám mnohokrát, že jste zavítali mezi nás. Nyní tedy budeme hovořit o výstavbě demokratického právního státu. A je zde ještě další element, který je třeba zohlednit, a to je vyváženost moci mezi exekutivou, legislativou a judikativou. I toto je naším dnešním tématem, které mu se budeme věnovat s přednostním zájmem. Nezávislost jednotlivých eh, druhů státní moci na těch ostatních typech je důležité. Zejména tedy musí být vytvořena nezávislá justice, aby mohl existovat demokratický stát. Evropská unie poskytla odpovídající podporu v různých eh, severoafrických zemích v rámci jejich transformace a změna, eh, provádění změn v justici v rámci tedy přechodu od eh, diktatury k demokracii. Nyní je třeba položit si otázku, jakým způsobem může reforma soudního systému být provedena tak, aby skutečně došlo k vytvoření k nezávislé justice. To je obzvláště důležité v kontextu postrevolučních změn v těchto zemích a také v kontextu jednotlivých konkrétních situací přechodu a přeměn tak, jak se vytvořily v jednotlivých zemích. Nyní došlo k provizorním změnám které jsou byly masivně kritizovány svazem soudců. Tam to šlo o to, že exekutiva, výkonná moc, by měla příliš velkou moc. Jedná se o Egypt, minister spravedlnosti odstoupil podle požadavku muslimských bratří. Tam šlo o to, že soudci, který během výkonu funkce prezidenta Mubaraka byli v úřadu, tito měli být všichni zbaveni své funkce. V Tunisku existovaly dva dekrety, které byly vydány po revoluci. Tyto dekrety měly zajišťovat svobodu tisku. A na další veřejné vyjádření stále ještě čekáme. V Maroku situace není příliš odlišná. I tam Eh, čekáme na vyjádření Rady pro lidská práva OSN. Já doufám, že pan minister El Khafi nám poskytne další podrobnosti k tomuto tématu. A v Egyptě to eh, se svobodou tisku v poslední době vypadá tak, že se situace zhoršuje. Existuje tam eh, několik trestních řízení proti novinářům, které jsou například obvinovány z blasfemie rouhání. Egyptská ústava eh, má v sobě jistá omezení a jisté eh, části, které se toho dotýkají, ale v podstatě by měli být novináři ochráněni před tresty odnětí svobody. Takže existují společenské změny, které se snaží odpovídat očekávání obyvatelstva, ale bohužel očekávání lidu nejsou vždy naplněna. Je třeba, aby toto šlo ruku v ruce s lepší mírou alfabetizace, protože v opačném případě budeme mít v těch jednotlivých zemích stále silnější rozdělení společnosti. Dále je třeba se podívat na to, jaká opatření přijmou současné vládní strany Islamistické strany po volbách převzaly moc a nyní musíme, a bylo to, jasně se to projevilo i v první části konference, nyní musíme e, si jasně definovat politický signál. Jasná definice politického islámu je velice důležitá. Souvisí to rovněž s otázkou, do jaké míry islamisté spochybňují demokracii. Nemusí, to mít, nemusí tomu vždy být tak, že by se mělo kopírovat vše ze západní demokracie, ale je zde otázka, do jaké míry existuje univerzální chápání islámu. Výzva spočívá také v tom, že se nesmíme eh, zastavovat pouze o dogmatických, eh, pouze právních otázek. Tady jde o práva práva, která mají být dodržována. Dále, nemělo by dojít k instrumentalizaci regionu, nebo toto by mohlo spochybnit základní lidskoprávní otázky. Mělo by být možné v rámci politického islámu hovořit rovněž o státním občanství a právech, které se s ním pojí. Není možné eh, garantovat svobodu všech občanů pouze na základě náboženství. Existuje tedy celá řada cílů a tato konference má přispět k tomu, abychom si celou situaci vyjasnili, abychom vnesli světlo do těch otázek a problémů, které byly nadneseny. Já očekávám, že budeme mít dobrou diskusi Budeme zde mít eh, pana Rima Maktabího z stanice Al Arabia. Ale nejdříve bude hovořit pan ministr El Kalfi. Má slovo na 10 minut. Prosím, pane ministře. Let me first of all... Rád bych vám nejprve poděkoval za pozvání na tuto konferenci. Jsem velmi rád, že se s vámi mohu podělit o eh, to, o zkušenosti s tím, co se děje v arabském světě, především v Maroku. Během arabského jara se Maroko rozhodlo pro takzvanou třetí cestu mezi revolucí a e, dosavadním systémem vlády. To znamená třetí cesta. Snažili jsme se provést nutné reformy a zároveň nestratit nic ze stability. Dva roky po té, co jsme tento koncept spustili, mohu konstatovat, že se nám podařilo vytvořit jedinečný model v regionu. Provedli jsme nutné reformy a zároveň jsme si zachovali stabilitu celé země a byli jsme aktérem, který podpořil, konsolidoval stabilitu celého regionu. Po všech hrozbách a obtížích, které jsme zažívali na okraji regionu, ať už to bylo eh, na severu Mali nebo uh, Sahaře a tak dále, mohu konstatovat, že to bylo důležité. Jaký je hlavní prvek, jaké je jádro tohoto přístupu a jaké to má dopady na to, co řekl pan předseda. To znamená reformy tisku, médií, soudnictví, decentralizace, lidská práva a s tím zpěté reformy. Řekl jsem, že se nám podařilo spustit tyto reformy, tento přístup. Nicméně to neznamená, že se nám podařilo dosáhnout úspěchu ve všem, že jsme byli úspěšní ve všem. To ne. Stále ještě jsme v procesu, protože demokracie je proces. Mnoho analytiků a učenců, když zkoumá otázky demokratizace, tak eh, se zabývají takovými věcmi, jako je vytváření nových institucí, novými oblastmi politiky, eh, novou kulturou a volbami, ze kterých vzejdou noví představitelé. To znamená, že v sociálních vědách je stanoveno čty, jsou stanoveny čtyři prvky změny. Nová kultura, nové, eh, nové vedení a tak dále. To, co se stalo v Maroku, vedlo k tomu, že je tu proces rozšiřování demokratické kultury, vytváření nových demokratických institucí, vytváření nové demokratické politiky ve všech oblastech a konání demokratických voleb, ze kterých mohou vzejít noví představitelé. K čemu došlo v posledních dvou letech ve všech čtyřech oblastech? To znamená tisk, reforma tisku, soudnictví, reformy soudnictví, soudnictví, eh, tedy reformy v oblasti lidských práv a demo, decentralizace. Díky tomu všemu máme ruce argument, který dokazuje, že tento přístup může být úspěšný, že to může být správná odpověď, tak abychom dosáhli té důležité rovnováhy mezi stabilitou a reformy, re, reformami. Nejprve bych se rád zaměřil na oblast lidských práv. Máme za sebou určitou historii. Během minulého desetiletí jeho veličenstvo král spustil takzvaný proces smíření. Vytvořili jsme komisi, která prověřovala minimálně 22 tisíc případů e, porušení lidských práv v minulosti. A věnovali jsme tomu více než 220 milionů dolarů ve smyslu e, odškodnění individuálních osob. Nicméně nejdůležitějším prvkem v rámci tohoto procesu smíření, pokud jde o porušování lidských práv, bylo to, že jsme formulovali celou řadu doporučení, že jsme je vzali v potaz, když jsme sepisovali novou ústavu loni v červnu nebo v červenci. to, byl, to tady, byl to tady duben eh, no, až červenec roku 2012. Další věc. Nová kultura v oblasti lidských práv. Například řešíme, prověřujeme otázky eh, spjaté s kriminalizací mučení, genocidy, válečných zločinů. máme alespoň 21 článků v kapitole Nové ústavy, které se věnují základním lidským právům. Nová ústava eh, tedy je eh, ukotvením našich lidských práv. Přijali jsme tedy Eh, národní dohodu o otázkách lidských práv. Eh, poslední věc je dobrovolný protokol proti mučení. A kromě toho jsme přijali to, že eh, budeme pod dohledem Rady pro lidská práva v Ženevě a že nás budou pravidelně kontrolovat a že tedy budeme představovat náš plán pro řešení otázek lidských práv. A kromě toho jsme se rozhodli, že otevřeme své dveře a že vpustíme speciální zvláštní zpravodaje pro mnoho otázek, které řeší OSN. Máme například zvláštního zpravodaje pro mučení. Loni v září přijel do Maroka a začal danou oblast prověřovat. Pokud se podíváte na jeho zprávu, tak zjistíte, že uznáváme jako Maroko, že máme ve své zemi určité problémy, ale zároveň říkáme, že chceme toto zneužívání lidských práv řešit, že proti němu chceme bojovat. A to je velmi důležité. My neignorujeme to, co se u nás děje. Byť tu jsou určité problémy, máme dostatečnou odvahu a chceme je řešit. Mezi lety 2011 a 2012 se, pod, se konalo eh, v Maroku téměř 40 tisíc demonstrací, demonstrací eh, podle policejních statistik. A tyto oficiální statistiky jsme předložili Radě pro lidská práva v Ženevě loni v březnu. To znamená, že máme plán, podle něhož chceme bojovat proti zneužívání lidských práv a chceme ho mu naprosto zamezit, chceme to vymítit. Druhý bod, eh, svoboda médií. V loňském roce, když jsme diskutovali s Radou pro lidská práva, tak eh, deset zemí eh, požádalo Maroko o dekriminalizaci trestního zákonníku a na, naše odpověď v eh, loni v červenci byla taková, ano, trestní zákonník eh, bude že tedy eh, je z kodexu chování pro novináře odstraníme kriminalizační prvky. Loni v Dubnu eh, komise představila svoje doporučení v tomto smyslu a veřejně jsme se zavázali, že budeme pokračovat ve formulaci nového kodexu chování novinářů, který by tento mezinárodní závazek dostatečně zohlednil. To znamená, že z něj budou odstranit, odstraněny eh, kriminalizační prvky. Budeme se snažit o to, aby se eh, rozšířilo úloha soudnictví, pokud jde o eh, oblast médií. Ten nový kodex umožní novinářům, aby přímo bez jakékoliv intervence ze strany výkonné moci mm, působili, aby tedy tu byla, byly volené Národní rady novinářů. Všechno to jsou eh, věci spojené s otázkami médií. A zároveň v tom novém kodexu máme ustanovení, která se týkají přístupu k informacím. Poprvé máme něco takového. Nová ústava řekla, že je, nebo v nové ústavě se píše, že Potřebujeme mít zákon, který zakotví právo na přístup k informacím, protože neexistuje demokracie, kde by nebe, nefungovala svobodná a zodpovědná média. V loňském roce jsme vedle práce na reformách, vedle toho, že jsme tedy radikálně eh, reformovali kodex chování novinářů, ne Eh, zablokovali žádnou eh, webovou stránku, neodsoudili žádného novináře, žádný, žádné národní médium nebylo zablokováno a zároveň jsme zahájili dialog s profesionálními novináři a díky tomu se nám podařilo zahájit nový reformní proces. Přiznávám, že máme určité problémy, pokud jde o ochranu novinářů. Novináři bez hranic v loni řekli, že Maroko nepatří mezi země, kde jsou novináři vražděni, eh, mučeni a unášeni. Nicméně stále ještě máme určité problémy, pokud jde o ochranu novinářů. Já vím, že mezi lety 2012 a 2013 klesl počet počet problémů, ke kterým dochází na demonstracích. Vytvořili jsme mechanismus mezi ministrem spravedlnosti, komunikací a vnitra a díky tomuto mechanismu je možno prověřit všechny případy, které hovoří o násilí páchaném na novinářích. Všechny tyto případy jsou tedy prověřovány a dohlížíme na ně. Je to tedy součást našeho programu, naší, našeho programu práce. Nepodporují nás pouze místní eh, organizace zabývající se lidskými právy. Minulý pátek jsme v Maroku byli hostiteli eh, jediného festivalu svobodu, svobody médií. Eh, spolu organizovalo ho v Rabatu pět mediálních organizací. A tak. 80 umělců z celého světa se tohoto festivalu eh, účastnilo. Rozhodli jsme se, že tady budeme transparentní, že problémy uznáme a že se zamyslíme nad tím, jak by je bylo možno řešit. Na jihu Maroka, v marocké Sahaře, se snažíme o to tež. V průběhu loňského roku 22 delegací ze zahraničí právě eh, Marockou Saharu eh, navštívilo a dneska novináři z Kanady, ze Spojených států a ze Spojeného království jsou na návštěvě této oblasti a posílají odtud zprávy. Je tu tedy jednoznačná politika otevřených dveří a myslím si, že pokud budeme řešit svobodu médií, budeme úspěšní. A nyní soudnictví a konflikt v Marocké Sahaře. V loni jsme zahájili národní dialog e, v soudnictví. Snažíme se o to, abychom měli nezávislé, účinné, efektivní, transparentní e, soudnictví. Před měsícem komise ukončila svoji práci, komise, která se zabývá nezávislým soudnictvím a nyní tedy navrhují legislativu, která bude zárukou těchto tří zásad, těchto principů. Zároveň je tomu tak, že pokud jde o decentralizaci, domníváme se po té, co se uh, eh, spojeným, spojeným národům nepodařilo zorganizovat referendum, na, protože to bylo eh, mnoho protestů. Podařilo se nám tedy předložit plách, eh, plán široké eh, nebo širší autonomie. Já vám později ještě poskytnu bližší detaily o tomto projektu a v tuto chvíli vám děkuji za pozornost. Grazie. Ora diamo la parola al signor... Děkuji. Také na 10 minut má slovo pan Ferjani. Děkuji vám. Především vám chci poděkovat za to, že jste mě pozvali a za to, že eh, se zahajuje tento živý dialog mezi poslanci, vaším parlamentem a našimi zeměmi. Název panelu od diktatury k demokratickým státům já myslím, že tady je určitý problém eh, s diktaturou, protože tady eh, byla i je stále ještě probíhající eh, ještě probíhající etapa mezi strukturou diktatury a stru, novými strukturami rodící se demokracie. Tady teď hovořím o konkrétně o Tunisku tato dialektika, kdy máte eh, prostě souhlas pro jeden, pro jeden tábor nebo souhlas pro druhý tábor, je eh, probíhajícím procesem. Ale současně existující síly, eh, které podporovaly bývalou diktaturu, se opětovně objevují a podporují ty síly, které mají nejrůznější podoby a tvary. Dokonce i některé demokracie s výjimkou Švýcarska a částečně spojených eh, států, ale také Skandinávie a Británie. V současné době prakticky všichni členové EU, kteří eh, k nám přijeli, eh, si zaslouží naše poděkování za podporu demokratizace v naší zemi. Myslím, že tady Nemáme spor o svobodu tisku nebo o univerzalitu občanství, národnosti, protože nemáme žádné nové paradigma, jiné, odlišné od vašich zásad. Ale je zapotřebí to přizpůsobit naši, naší víře a našemu systému. Takže Eh, tím je to trošku složité. Například máte tady Francii. Eh, Francie má systém laického státu, ale ten je odlišný než sekularismus ve Velké Británii. A my zase máme své eh, charakteristiky, které jsou trochu odlišné od vašich, ale máme u nás stejnou tendenci a stejné zásadní politické paradigma. Eh, demokracie by měla přinášet udržitelnou stabilitu, i když to někdy chvíli trvá. Zatímco diktatura eh, ta může přinést velice rychlou stabilitu, ale je to falešná stabilita. My tedy máme důvěru i k vašemu posouzení celé situace v tom smyslu, že pochopíte, že to vyžaduje určitý čas, že je to proces, který eh, kráčí svým rytmem. A teď se chci vrátit eh, k tomu eh, hlavnímu tématu, o kterém bych měl hovořit, což je občanství. Nově zvolená vláda A já konkrétně odmítám název islamista. Eh, protože islamista to je pojem, který nese sebou terorismus, demagogii a celou řadu takových negativních eh, věmů. Zatímco u nás eh, slovo islamista se týká někoho, kdo je velice silně věřící a velice silně prožívá náboženskou víru. ale je to pojem, který v evropských eh, zemích eh, má a přináší velké, velké problémy. V evropských zemích tedy tento pojem přináší velké problémy. Čili otázka eh, občanství a otázka národnosti. My proto nemáme jinou definici než tu, ty, které používáte vy. Nediskriminujeme nikoho z našich občanů bez ohledu na to, o koho jde. Například eh, eh, židé. My prostě nerozlišujeme židovské občany a muslimské občany. Prostě jsou to občané naší země. Nikdo by neměl trpět, nikdo by neměl být diskriminován jen proto, že je křesťan nebo žid nebo muslim. My jsme proti eh, útisku, ať už je jakýkoliv. Je tady univerzální vnímání těchto pojmů. E, jako všude v demokracii, prostě bez ohledu na víru, bez ohledu na pohlaví, e, občané mají právo vyjádřit své názory. Nicméně politické hodnoty se opírají o demokracii a přes, eh, podobně jako na západě, v západních společnostech, eh, je tady řada svobod, které musíme brát v úvahu eh, ve stejné době. A systémy hodnot, které se tady uplatňují, ať už jde o křesťany, židy, Ehm, ať už jde o levici, pravici, nezávislé a tak dále. Prostě všechny tyto hodnoty respektujeme. Respektujeme hodnoty všech a usilujeme o trvale udržitelnou stabilitu. Musíme zaručit, že stabilita a bezpečnost budou chráněny. A to pro všechny. A e, že to bude v naší zemi samozřejmost. Svoboda médií je také univerzální hodnotou, nicméně veřejnost musí být chráněna a žádná jednotlivá skupina nesmí mít nedotknutelný statut, eh, statut nedotknutelných. Mnoha, mnoho skupin v rámci tohoto procesu se chce stát těmi nedotknutelnými. My například máme systém médií, eh, který obsahuje problémy ne pouze pokud jde o svobodu médií, ale také v tom smyslu, že často dochází k zastrašování lidí, k vydírání lidí, obchodníků, podnikatelů a tak dále. A to není přijatelné. To znamená, že potřebujeme mít systém médií, který funguje například v Británii, tak, aby bylo obtížné eh, někoho vydírat. To znamená, že se snažíme o to, abychom tu měli řádně fungující systém médií a nyní už se nám to z části daří. Podobné je to se soudnictvím. Nespochybňujeme nezávislost soudnictví, ale eh, co spochybňujeme, je, jsou někteří soudci, kteří jsou skorumpovaní a kteří eh, vytvářejí problémy namísto toho, aby řešili problémy eh, obchodníků, podnikatelů. Chceme dát jasně najevo, že jakmile budou k dispozici všechny oblasti politiky, tak eh, bude soudnictví fungovat, protože soudnictví, které jsme zdědili, především v určitých oblastech, je velmi problematické. Hm, e, ně, nejvyšší soudce působí jako nový e, car a je velmi obtížné proti němu nějak zakročit. To znamená, že problémem není pouze nezávislý, nezávislost soudnictví, to je uhelný kámen demokracie. Nicméně žádáme soudce, aby představili vyvážený přístup, který poskytne ochranu občanů, tak aby se občané také mohli bránit, pokud mají pocit, že byli předmětem eh, nějakého porušení práv. Nicméně v tuto chvíli něco takového systém neumožňuje tak jasně, jak bychom si to představovali. To znamená, že my chceme vyvážený nástroj, vyvážené soudnictví a eh, nezávislé soudnictví. To je na, v posledku náš cíl. Rozdělení moci eh, mezi státem a občany. Protože právě lid, lidé je zdrojem moci a vláda je jejich volbou v rámci demokratického systému. To je specifická situace v islámských zemích. Nechtějí, aby někdo se stavěl bez respektu k jejich víře nebo k víře občanů. Nezávisle na tom, jestli je to diskriminace na základě pohlaví, víry a tak dále, všichni by měli být uznáváni. Měli bychom tu mít eh, diverzitu v rámci eh, rozdílného diverzního svět, eh, diverzifikovaného světa, ale měli bychom se zároveň respektovat tak abychom vytvořili udržitelnou eh, solidní stabilitu v rámci tohoto demokratického rámce. Hovořil jsem o nezávislosti soudnictví a hovořil jsem také o, o těch nově se rodícím demokratickém státu, kdy je velice důležité, abychom se vyhnuli eh, jakýmkoliv excesům od soudců, čili eh, ano, nezávislost soudní jsme, měli bychom to mít a je to také úhelný kámen eh, demokracie, ale musíme také dohlednout, aby to bylo správně nastaveno. Určité čistky, ke kterým došlo mezi takzvaně korupčními soudci, to se systematicky přeskoumává a otázka eh, není v tom, zda se systém může korigovat sám. Důležité je, abychom měli dobrý soudní systém a v Tunisku soudci sami eh, by chtěli eh, takový ten přístup jako ve Švýcarsku, kde už neexistuje vyšetřující soudce kde by byl vyvážený systém, jasně definovaný eh, v rámci nezávislého soudnictví. Otázka mládeže tady zazněla jako námět. Já myslím, že mládež eh, to je velice složitá a důležitá otázka. Myslím, že je možné to dobře vyřešit v rámci eh, dynamiky zdravého systému, společnosti. Čili ať už jste eh, mm, součástí mládeže, nebo jste žena, nebo jste příslušníkem nějaké menšiny nebo či jiné skupiny a pokud se cítíte odcizen a máte pocit, že vy nejste tím partnerem, kterým byste měl být v systému, systém vám umožňuje eh, autokorekci. Čili je to systém, který může přinést eh, nové věci a konkrétně eh, korigovat eh, to, co není v pořádku. Otázka sekularizace a polarizace. Já myslím, že tady je problém, zejména v těch zemích, kde byly utiskované skupiny, prostě ty utiskované, dříve utiskované skupiny, ať už byly politické nebo nepolitické, národnostní či jiné povahy, eh, prostě považují novou demokracii za velkou šanci, kdy se mohou projevit, eh, promluvit eh, a snaží se ovlivňovat budoucnost budoucího systému demokracie či ústavy. V tom problém není. Je to legitimní, ať už to, co chtějí, dostanou nebo nedostanou, je to prostě otázka konsensu. Konsensu v rámci eh, toho transformačního období, toho přechodného období k demokratickému systému. A je velice důležité právě eh, hovořit o klíčovém pojmu konsensu. Není ovšem možné ignorovat výsledek posledních eh, voleb, čili to je taková rovnováha, o kterou eh, usilujeme. Nemůžeme prostě připustit všecko, to by byl chaos a to nechceme. Eh, my současně říkáme, že ti, kdo jsou u moci, kdo získali moc Eh, ti nemohou přehlížet ostatní, musí více naslouchat a musí eh, více zohlednit i jiné eh, názory, aby ta rovnováha fungovala. Podle mého názoru to, co se odehrává v Tunisku, jde dobrým směrem. A to přesto, že je to samozřejmě obtížné a je to prostě přechodné transformační období. Děkuji vám. La parola adesso al signor El Děkuji a nyní má slovo pan El Hadad. Thank you. Děkuji. Nejprve bych rád poděkoval všem institucím, které se podílely na organizaci této konference. Zvlášť bych rád poděkoval za skutečnost, že jste nás sem pozvali, konkrétně mě, protože eh, zastupuji eh, muslimské bratrstvo. Je to eh, poprvé za poslední tři roky. Zvali jste jiné skupiny a proto jsem rád, že to není naposledy a že v tom budeme pokračovat, protože tento dialog tváří tvář je potřeba. Tak, abychom mohli lépe pochopit to, co se v Egyptě děje a odfiltrovat ten informační šum. Já budu velmi upřímný, jako vždycky. Eh, dovolte mi ten luxus. Začnu jednou informací. My, co by muslimské bratrstvo, jsme v minulých 50-60 letech trpěli demonizační kampaní uvnitř Egypta, u nás v zemi. A s podporou eh, mezinárodního společenství a médií. Nyní nastala nová éra, nová doba, jak bylo řečeno již dnes na této konferenci. My tu novou eh, éru vítáme vítáme dialog, eh, který je potřeba k tomu, abychom pochopili svoji rozdílnost, našli dohodu a vytvořili platformu pro dialog, díky níž se můžeme navzájem přibližovat. Můj úvod bude jiný. Omlouvám se za to, eh, že ten úvod, který jsem si připravil, musím změnit po té, co jsem tu slyšel svoje předřečníky. Eh, věřím v to, že pokud chcete problém vyřešit, musíte si nejprve uvědomit, že ten problém existovat. Když, existuje. Když jsem slyšel ty otázky, když jsem si uvědomil, kdo je klade, tak jsem si uvědomil, že je tu velký problém. A sice, že uh, tu jsou široce rozprostřené pozice. Eh, v prvních týdnech po revoluci v březnu jsme eh, začali přijímat evropské delegace ze členských států a eh, od evropských institucí jako takových. A byl to jeden velmi pozitivní signál. Přijeli s bílým, prázdným a listem papíru, což jsme velmi vítali. Protože Eh, my eh, tu jsme tu zdědili velkou zátěž v Egyptě i v jiných zemích. Nicméně eh, po dvou letech to zmizelo. Já si myslím, že zatím se skrývá jeden významný důvod. My to takto hodnotíme. Myslím si, že je to dáno především tím, že tady dochází k šíření dezinformací. Jedna charakteristika, která spojuje západní diplomaty diplomacie, které nás navštěvují, je to, že 99 eh, z nich, 99 informací je špatných. Je to zkrátka tak. To by vám jako úředníkům, diplomatům zástupcům evropského lidu nenapomohlo k tomu, abyste přijali informovaná rozhodnutí o svých jižních sousedech. A já vám tedy radím zcela vážně, abyste to zvážili, abyste se nad tím zamysleli. E, začnu velmi jednoduchým příkladem, ale potom mohu jmenovat i další, až budeme navzájem diskutovat. První případ Eh, zmínil pan předseda ve svém úvodu, když hovořil o zákon eh, v radě Šura, která má nyní v Egyptě legislativní moc, řekl, že jde eh, o restrukturalizaci soudnictví, díky níž může prezident jmenovat soudce. V tomto sdělení jsou dvě špatné informace. Za prvé, muslimské bratrstvo eh, nesepsalo tuto legislativu týkající se reform soudnictví. Samozřejmě, že eh, to není muslimské bratrstvo, je to strana eh, pro svobody a spravedlnosti, o tom můžeme hovořit později. Druhá špatná informace, to navrhla strana Loasat a stále se o tom diskutuje v Radě Šura, tolik pro vaši informaci. Současný návrh zákona neposkytuje prezidentovi právo jmenovat soudce změna, ke které tady došlo ve evropském západním vnímání arabského jara a ve vnímání těch mladých demokracií je to, že jsme tedy začali na dobré úrovni důvěry a ta důvěra se potom proměnila v, inkvizici, v inkviziční spochybňování našich úmyslů. A já si myslím, že to znamená, že ta důvěra už tu prostě není a že ji musíme obnovit. Musíme opět eh, vybudovat mosty založené na důvěry, důvěře. A tato důvěra se eh, nevytváří mezi institucemi, snáze ji vytvoříme mezi individuálními osobami. To je ten začátek a základ. Nyní budu hovořit sám za sebe, za uh, muslimské bratrstvo a za stranu svobody a spravedlnosti. Vždycky jsme ochotni vám poskytnout veškeré informace, které budete chtít, ale všichni jsme lidské osoby. Uh, všichni uh, vnímáme eh, realitu subjektivně. Já bych vám tedy eh, doporučil, abyste si tedy vyslechli hodnocení dalších stran v Egyptě, ale odlišili subjektivní vnímání a skutečnost. A nespoléhejte se na sdělovací prostředky. Eh, Eh, podle indexu důvěryhodnosti sdělovacích prostředků egyptská média obsahují pouze 15 pravdy. To znamená, 15 toho, co se dočtete v egyptských sdělovacích prostředcích, je pravda, zbytek jsou vytvořené polopravdy. To znamená, že ne, eh, ne eh, vytvářejte si svoji představu pouze na základě toho, co se dozvíte z médií. Důležitější jsou osobní setkání. My Eh, víme, jak to eh, ve sdělovacích prostředcích funguje. Oni chtějí především dobrý příběh. Bohužel eh, takto to funguje ve většině sdělovacích prostředků v Egyptě, jak v těch veřejnoprávních, tak v soukromých. Protože v posledku jde o profesionální noviná, novináře všude Eh, oni zkrátka nedělají svoji práci dobře, nejde o ideologii, jde o to, že nedělají svoji práci dostatečně profesionálně. Eh, další věc. Jsme mladá demokracie. Demokracie u nás se teprve rodí. Dvě věci byly zmíněny v úvodu jako otázky negramotnost a e, ekonomická restrukturalizace. Musíme si uvědomit, že to trvá teprve 9 měsíců a že zatím nemáme ani vytvořený politický systém. E, naší první prioritou od revoluce bylo to, že chceme vytvořit plně fungující politický systém. E, díky vojenské chuntě eh, se zrušil eh, parlament v okamžiku, kdy zjistili, že je tam zastoupeno muslimské bratrstvo. To znamená, že fungující politický systém nyní nemáme a my činíme všechno, co je v našich celách eh, a všechno, co je v našich možnostech, abychom se o to postarali. Ale musíme si uvědomit, že jsme nováčci. A kde hledáme radu? U vás. Chceme, abyste nám poradili vy, evropské země, protože demokracie není naším výtvorem, to je váš výtvor, je to západní demokracie. My jsme nepřinesli nic lepšího. To znamená, že my jsme převzali váš systém, snažíme se ho u nás implementovat a musíme e, tedy nalézt řešení pro všechny problémy, kterým čelíme, ale e, namísto toho, abychom dostali rady od vás, technické know které jsme očekávali a e, Měli jsme pocit, že nám to dlužíte. Proč? Protože Mubarak a 30 let jeho vlády eh, eh, jsou z části i vaším výtvorem, protože evropské země, eh, nebudu hovořit o Spojených státech, ale o Evropské unii. Evropská unie poskytla Mubarakovi mezinárodní legitimitu, kterou neměli uvnitř národa, které, kterou mu neposkytli jeho vlastní lidé. Arabští občané nebo eh, příslušníci arabských národů se proti tomu eh, bránili, protestovali proti tomu. Někteří říkají, že to byl vojenský diktátor, který je připravil o jejich svobody že to nebyla tedy fungující demokracie. Je to, eh, je to nepřijatelné. Eh, v každém případě to byla eh, demo, nepřijatelná fáze. To, co nyní zažíváme, je naprostá novinka. Nyní mají občané Egypta poprvé možnost si zvolit svoje představitele musí nejprve analyzovat eh, nabídky, to, co se jim nabízí, jaké jsou politické programy jednotlivých stran, které eh, kandidují. Oni to neumí, nemají k dispozici příslušnou kulturu. To znamená, že já vás prosím, abyste nehodnotili to, jak tedy funguje naše demokracie, jak eh, vnímáme a řešíme naše problémy. Vaše historie je plná brutálních zkušeností. Eh, vy jste budovali národy a demokratické svobody velmi bolestivě. Eh, to je to eh, dědictví, lidské dědictví, které se snažíme využít, ale zatím se nám od vás nedostalo pomoci. Zatím ze západních zemí slyšíme především dvě pozice. Uvidíme, jak se to vyvine. Počkáme, vyčkáme a uvidíme. A za druhé věčná otázka, eh, jestli, eh, jestli bylo první vejce eh, nebo kuře. Jak to vypadá tady s našimi reformami? My bychom tedy chtěli věřit tomu, že jsme dobré lidské osobnosti. Nicméně každá moc korumpuje, absolutní moc korumpuje absolutně. Tak tomu zkrátka je. To znamená, že za všech uh, okolností um, musím tedy spoléhat na zvolené osoby, ať už je to kdokoliv, prezident, premiér. Eh, my tedy nespoléháme na zvolené osobnosti jako takové, ale spoléháme na systém, na rozdělení moci. A v tomto smyslu vás žádáme o pomoc. A pokud eh, ji od vás nedostaneme, tak se budeme radit s jinými eh, poslanci a budeme se tedy snažit o demokratický rámec, ale v posledku jde o to, že to je proces, jak už bylo řečeno. A my jsme uprostřed toho procesu. A Egypt je v tuto chvíli ohnivou koulí. Nikdo eh, se jí nechce držet a eh, nechce se spálit. Ano, na, najednou bylo řečeno, vemte si Ano, máme prezidenta, máme vládu, máme byrokrata, který vede stát a než budeme mít řádné parlamentní volby, které eh, zvolí naše představitele, které by následně, kteří by náhle, následně mohli eh, provádět reformy, tak to nebude dokonalé. Dokud se eh, tedy nedostaneme k parlamentním volbám, nebude to dokonalé. Já doufám, že se nám to tedy podaří v září nebo říjnu tohoto roku. To je tedy všechno, co jsem vám chtěl říci. Říkám ještě jednou, že se mě můžete zeptat na cokoliv, mm, pokud se mě e, nepodaří odpovědět na všechno, tak si vyberu pouze jednu otázku, na kterou nyní odpovím, ale jinak mohu později odpovědět na všechno ostatní, co by vás zajímalo. Děkuji. Eh, děkuji, děkuji také za vaše velmi upřímná otevřená slova je velice dobré, že můžeme vést takto otevřený dialog. Na seznamu řečníků máme ještě několik eh, účastníků naší konference, jak z Evropského parlamentu, tak dalších, kteří si přijí vystoupit, takže navrhuji, aby všichni hovořili stručně, ne déle než dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji panu El Haradovi eh, za to, že tady takto hovořil. Tady jsem, prosím a že uvedl všechny tyto věci. Já bych eh, zopakovala i něco, co jsem už řekl dříve, protože jsem nedostal eh, přesně odpověď. A mě tedy fascinuje přímo, že tady hovořím eh, se zástupcem muslimského bratrstva. Já jsem zneklidněn tím, že EU e není dostatečně přítomná na Středním východu, že tam vlastně není zastoupena, nejde tam, není tam partnerem ve, vše, veškeré té, mm, veškerém tom procesu. Čili já s vámi souhlasím, když říkáte, že bych bychom měli dělat více. Eh, má otázka je jednoduchá. Pokud jde o eh, soudnictví, jak nezávislé soudnictví může fungovat eh, kdekoliv ve světě, když platí eh, takové věci jako zákon šaria, eh, který je, který je ehm, mm, šaria je tak v rozporu s tím, jak my definujeme celou řadu práv, práva žen a podobně. Když ehm, vy jako muslim byste se rozhodl, že vy se přestoupíte na křesťanství, pak jste velice vystaven celém řadu postihů podle muslimského soudnictví. Eh, podobně jako další kolegové se na to již ptali dříve, i další věc mě zneklidňuje. Například, jak může eh, eh, fungovat v takové muslimské zemi, jako je Saudská Arábie, křesťanská víra, nějaká církev, jak ta může fungovat? Eh, já přece věřím v práva menšin. A pak zásadně, zásadní otázka, kterou jsem již položila, nebylo na ně odpovězeno. Eh, někteří eh, jsou, někteří my kolegové, kteří tady zastupují některé regiony Británie, jsou muslimové. Jsou to mý kolegové. A pak jsou tady další součásti muslimského světa, já jsem citoval Bangladeše, kteří se nedomnívají, že demokracie je součástí islámu. Já mm, nevím, někteří, eh, někteří si to myslí, třeba k ním patříte i vy, ale jiní si to nemyslí. Jak se na toto díváte vy? Děkuji. Honorable de Kaiser. Děkuji, paní de Kaiser. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem pozorně poslouchala oba kolegy, kteří hájili myšlenku, že eh, je třeba jim naslouchat tady či přímo na místě, abychom lépe pochopili situaci Tuniska a Egypta. A bez pochyby mají pravdu. Zde v tomto parlamentu my všichni, pan předseda Panzery, všechny eh, frakce, my všichni poslanci, jsme několikrát, a to jen letos několikrát, jeli do vaší země právě proto, abychom dostali informace eh, přímo na místě. Ne proto, že bychom pochybovali o tom, co nám říká tisk. A já bych tady možná zcela nesouhlasila eh, s panem kolegou z Egypta ve věci tisku ale prostě proto, že si myslíme, že není nad přímý kontakt s občany, občanskou společností i politiky. Proto jsme jeli k vám. A já bych, pane Feržany, vám ráda položila otázku. Ve vašem vystoupení jsem eh, neslyšela nic o té bitvě soudců o nezávislost ve vaší zemi. Eh, my do toho nechceme zasahovat, ale přímo u vás ve vašem soudnictví se vede tato bitva a to přece není možné odbít slova, slovy o několika skorumpovaných soudcích. Já bych tedy ráda věděla, co se teď děje v soudnictví eh, v řadách soudců v Tunisku. Když říkáte, soudce musí být korektní, několikrát jste to zopakoval. Ale kdo posoudí korektnost soudce? Posoudí to politici, nebo to bychom upadli do toho předchozího systému, proti kterému jste bojoval, kdy dříve vlastně celá justice byla v rukách politiků, tehdy u moci. Jak tedy vy vnímáte ty soudce, se kterými jsme se několikrát eh, mohli v Tunisku setkat a mluvit s nimi? A pokud je o egyptského kolegu, ano, já vás eh, pozorně poslouchám, ale mně se zdá, že vy jste opravdu velice podezíraví vůči tisku, vůči sdělovacím prostředkům a vůči Evropě. Říkáte vlastně, že e, sdělovací prostředky eh, říkají cokoliv, jakýmkoliv způsobem. Ano, někteří takové jsou, ale někteří nám zase dávají velice důležité informace. A my tedy chceme mít svobodu projevu, svobodu tisku. Té dáváme přednost před jakoukoliv jinou variantou hodnotou. Děkuji. Eh, honorable Romero. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo. Já mám dvě otázky na pana ministra z Maroka. Já patřím do parlamentního společného výboru EU eh, e Maroko, jsem ze Španělska. A chtěla bych položit dvě otázky. Za prvé, se moje otázka týká základních eh, svobod, jako je také svoboda tisku. Eh, chci se zeptat, eh, to všechno, co se týká základních práv. Já totiž sleduji politické reformy a chtěla bych vědět, proč se nepokročuje více v takových právech, jako je právo na stávku nebo některá jiná práva. Právo na stávku to je přece právo, které je důležité, je to autentické právo to eh, Dále se chci zeptat, proč se neodstraní administrativní překážky, které existují a proč eh, ty zákony, eh, které by rozvíjaly ústavu, proč se takovéto zákony už ne, nepřijímají a neuplatňují. To je třece, tady je ústava, to je jedna věc, ale je třeba ji dále rozvíjet dalšími zákony. Druhá otázka. Jak už to tady také zaznělo, chtěla bych se zeptat na Saharu proč nemohli evropští poslanci, kteří jeli do tohoto regionu, proč nemohli vstoupit do této oblasti Sahary? Můžeme, eh, my poslanci můžeme mít prostě různé názory Eh, neschodnout se v tom. Nemyslete si, že Evropský parlament, každý jednotlivý poslanec Evropského parlamentu má úplně schodný názor na tyto otázky. To tak vůbec není. Ale proč, proč eh, předjímat, proč zabránit poslancům, aby se eh, tam či onám, aby se dostali do této části Sahary. A to i v případě, že by nepatřili do delegace pro Magreb či pro Maroko. Prostě Eh, mohli bychom přece říci, že tady byli poslanci, kteří se dostali do této západní Sahary. Proč tam nemohli evropští poslanci? Bylo by to možné eh, vysvětlit? To je přece omyl, to je chyba, neměla by se již zopakovat. <clears throat> Kdyby se totiž opakovala, pak bychom stále měli tento problém a ty dobré vztahy, které si chceme navázat v naše smíšené delegaci, ty by se nemohly rozvíjet. Děkuji. Grazie. Eh, la parola a Tamer Meki. Děkuji, slovo má Tamer Meki. بسم الله الرحمن الرحيم تامر مكي عضو مجلس الشورى Děkuji. Jsem Tamer Meky, členem Rady Šura a rovněž Rady pro národní bezpečnost politiku a zahraničně politického výboru prvním i druhém kole otázek byly pokládány neustále ty též dotazy. Týkalo se to situace křesťanské menšiny v Egyptě a pronásledování křesťanů. K tomu bych měl tento komentář. Vztah mezi muslimy a křesťany je takový, že žádný útisk či pronásledování neexistuje. V minulém režimu, existoval útlak obou skupin, jak muslimů, tak křesťanů a muslimové byli dokonce více utlačováni. Ti, kteří seděli ve vězeních, to byli muslimové. Nikdy ve vězeních neseděli křesťané. Víte, že se tvrdilo, že existují konflikty mezi křesťany a muslimy. Například, co se týkalo svatého poslala v Alexandrii, toho požáru, který tam byl založen, to byl Mubarakův režim. Potom se snažil bezpečnostní systém ospravedlňovat pomocí vyšetřování. Pak došlo k dalšímu podpálení dalšího kostela v regionu Giza, a potom se ukázalo že tento konflikt vyvolaly složky městské bezpečnosti, ten konflikt mezi kopty a muslimy. Pokud jde tedy o problém křesťanské menšiny, jak se tedy tvrdí, tak chci podotknout, že v minulém režimu existovali příslušníci režimu, podporovatele režimu, kteří nyní stále existují a my je nazýváme jakýmisi zbytky původního režimu a tito lidé neustále existují nezávisle na tom, jaké mají náboženské vyznání. A to jsou ti skorumpovaní lidé, kteří podporují konflikty mezi různými vírami v Egyptě, které se snaží tyto konflikty neustále podněcovat. A tím se vlastně snaží odvracet pozornost o skutečnosti v Egyptě a egyptskou realitu uměle zhoršovat. Dále bych se zmínil o incidentu v Kalubeje. Tam došlo k umrtí jak křesťanů, tak muslimů. A my ve vyšetřovacím výboru v radě Šura se tomu věnujeme. První, kdo padl při tomto konfliktu, byl muslim. To bych rád zdůraznil. A pak ten incident v katedrále v Abaseji. Ty problémy začaly po pohřbu. A poté, co jsme to pečlivě prošetřili, jsme zjistili, že to nebyly ani muslimové, ani křesťané, to byli zločinci, lidé, kteří nedodržují zákon. Byli to lidé, kteří bydleli, respektive kteří zautočili na občany, kteří bydleli v blízkosti tohoto kostela, kteří tito lidé zapálili jejich obč- auta a to vyvonulo potom ten konflikt. Takže se v podstatě vůbec nejednalo o konflikt mezi muslimy a křesťany. Co tím chci vlastně říci? My žádné problémy eh, v otázkách víry mezi křesťany a muslimy nemáme. Na základě minulého režimu Máme tu skutečnost v Egyptě, že křesťané nesmí zastávat své funkce. To je, abych to tak nazval, rána, kterou je třeba doléčit. Máme tady určité problémy, které je třeba postupně řešit. A dále je důležité, aby právo platilo, zákony platily bez diskriminace pro všechny, jak pro křesťany, tak pro muslimy. Já se tedy ještě vyjádřím v druhém kole. Slovo má nyní Talat Marzuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jménem Boha, Dalat Marzu, jsem členem bývalého parlamentu a členem strany Nur v Egyptě. Problematika, která se týká náboženské svobody, byla politicky zneužita během minulého režimu. Právě otázka svobody náboženského vyznání je v současné době velice aktuální a je třeba se ji pečlivě věnovat. Ale chtěl bych se vrátit k tomu, co zde řekli klidně jistí řečníci, například britský poslanec pan Robert Atkins. Týkalo se to o právu šaria a lidských právech, například o právu na to, nevěřit, tedy být ateistou. Myslím si, že tady existuje problém mezi panující kulturou a menšinami. Tentýž problém nalézáme i v Evropě. Například mešity ve Švýcarsku, minarety ve Švýcarsku, tam není možné nahlas kázat. Ten týž problém je ve Francii. Tam byl tedy problém e, toho závoje, který zakrývá celé tělo. Takže to jsou kulturní problémy. A ty existují jak v arabských, tak v evropských zemích. Existují prostě problémy mezi většinou a mezi malými menšinami. Jistě, Egypt se musí zásadně tomuto problému věnovat. Je třeba abychom se o to společně snažili, ale navzdory tomu jistým organizacím, které se věnují lidským právům v Evropě, těmto organizacím bych rád eh, řekl jednu výtku, že se vždy eh, veškerou pozornosti soustředí pouze na jednu skupinu. A Toto pak vede k tomu, že jejich postoje nejsou správně chápány v islámských zemích. Například svoboda vyznání. Oni se omezují pouze na svobodu vyznání, náboženskou svobodu křesťanů. Ale kde jsou naše náboženské svobody? Nás, muslimů. Například v minulém diktátorském režimu jsme nesměli vycestovat. Nesměli jsme zastávat vedoucí úřady. Eh, tam byla celá řada překážek a tady nás Evropa bohužel nepodpořila dostatečně, i když i nám byla upírána naše základní práva. Proto bychom nyní chtěli obrátit list. Nechtěli bychom se tady spoléhat na předem vytvořené názory. Potřebujeme vaši podporu, potřebujeme i vaše zkušenosti. Já osobně jsem také činný v oblasti lidských práv. I nadále se tomuto tématu věnuji, i nyní po revoluci. Ale tady neexistuje škute, skutečná komunikace mezi aktivisty, které se e, věnují právu muslimů a mezi Evropany. To je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Veliký. Dvě domande qui scritte, ma se, eh... Dostat dvě písemné otázky. Prosím. Euh, oui, bonjour, merci beaucoup. Euh. Dobrý den. Děkuji vám za pozvání. Já jsem Stella Veliky, jsem fyzička, eh, evropská občanka a mám dvě otázky, důležité otázky. Je pravda, že jsou antidemokratická eh, zákony či práva, jako je al-Sharia, které jsou zahrnuty do ústavy, údajně demokratické ústavy. Podle mého názoru to nemá nic společného s demokracií. Má otázka zní, proč v nové vládě <clears throat> jsou víceméně vš- vlastně všichni členové islamisté. A proč eh, do té vlády nepřijdou i strany, které respektují evropské hodnoty? Eh, hodnoty, které jsou také obsaženy v islámu. A proč se nepracuje společně na té pozitivní části, která by mohla přinést mnoho úspěchů? to je takový i návrh z mé strany. A má otázka na všechny eh, zástupce nové vlády zní, eh, které islámské strany respektují evropské hodnoty a jak chcete pracovat spolu s námi na tomto základě, nebo s těmito stranami. A druhá otázka zní, jaké jsou vaše hospodářské a sociální zákony, eh, opatření, které jste přijali, aby se zlepšil každodenní život obyvatel. Všechna opatření, která doposud byla uskutečněna, pouze garantují vaši pozici, vaši židli, vaši vládu. <clears throat> ať už eh, demokraticky či nikoli. Eh, senior Baraka. Zástupce pan Baraka. Eh, děkuji vám, <clears throat> pane předsedo. Má otázka se obrací na pana El Hadada. Pakliže jsem vám dobře rozuměl, řekl jste, že to je rodící se demokracie, která potřebuje naši pomoc. A kulturně vzato my toho nejsme schopni. A já se ptám, eh, nemá arabský svět dostatek eh, členů, osob, které by mohly organizovat eh, takovouto demokracii. Vy sám jste přece doktor, je tady tolik různých Arabů, kteří studují na evropských, arabs, evropských, amerických a jiných univerzitách. A dnes je také dvacítka univerzit v arabských zemích, včetně těch velmi chudých. Eh, chcete od nás, abychom vás učili, jak se hlasuje? Já se tady považuji za Evropana, když se takto přiřazuji. Eh, vy snad chcete vědět v eh, Egyptě od nás, jak se, jak se hlasuje? Eh, Kuwait například byl po nezávislosti zvolen demokratickým způsobem. V Jordánsku taktéž. Pravda, jsou i diktatury, které ničily eh, různé ústavy, eh, instituce, provozovaly korupci, ale korupce není, není prostě arabskou záležitostí. Existuje let kde. Já prosím, přeskoumejte vlastní svědomí, když tady hovoříte. Právě muslimské bratrstvo v Egyptě. Eh, to se účastnilo eh, bojů, které vedli eh, odboráři, dělníci, ale také právníci, advokáti, kteří byli také proti režimu Mubaraka. Na to jste zapomněli a teď chcete říci, pomáhejte nám nastolit demokracii, rodící se demokracii. To mně připadá, že je z vaší strany opravdu přehnané. Já jsem dnes dopoledne poslouchal také marockého ministra, který hovořil o, o Eh, tom, že mm, revolta arabského světa byla hlavně proto, že eh, arabské národy trpěly eh, hladem a ne z jiných důvodů. Já jsem v těchto takovýchto prohlášeních opravdu naprosto ztracen, utopen, ale mé dvě minuty vypršely, tak končím. Bene, grazie. Abbiamo terminato questa prima fase. Děkuji. Tím jsme ukončili tuto první fázi. Nyní mohu pro každého naplánovat pět minut. Existovala doba, kdy Evropané hleděli na arabský svět velice nediferencovaným způsobem a i nyní máme problém v tom rozpoznat ty rozdíly. Ale musím podotknout, že i státy na jihu mají tentýž problém, co se týče jejich postoji se společno, ke společnostem v Evropě. Takže to je taková poněkud problematická záležitost. Je třeba, abychom se snažili o lepší budoucnost. A toto téma je skutečně zásadní. Nyní tedy opět eh, budeme mít odpovědi, ale ne déle než pět minut, prosím. Děkuji za vaše dotazy. Budu se soustředit především na otázky, které se týkaly konfliktu na Saharu, Sahře. My tady máme určitou tradici. Evropský parlament navštívil Saharu například v roce 2009. Eh, tehdy se delegace snažila eh, získat informace při této průzkumné cestě to v podstatě reflektuje eh, obecnou politiku, kterou jsme měli. Nicméně problém, který máme, jde, se týká koordinace těchto návštěv mezi Marockým a Evropským parlamentem. V tuto chvíli, když spolu hovoříme, Zástupci Evropského parlamentu jsou na návštěvě Sahary. A pokud se podíváte na určité webové stránky, tak já jsem například eh, viděl fotografie poslanců Evropského parlamentu, kteří v tuto chvíli jsou na návštěvě Saharemi. Naše politika je taková, že máme otevřené dveře. V loňském roce Saharu navštívilo 22 delegací a i v, loň, v současném roce eh, to bylo mnoho delegací eh, jsou to zástupci eh, západních zemí a mimo jiné i Mezinárodní delegace pro eh, práva žen. Proč máme tuto politiku? Nemáme co schovávat. Byť tu jsou určité problémy, pracujeme na tom, abychom je vyřešili. Ekonomi- Rada pro ekonomické a sociální otázky se snaží o vytvoření nového modelu pro západní Saharu. Uh, v minulých 20 letech jsme investovali 90 miliard dolarů do boje proti chudobě. Snažili jsme se zlepšit uh, situaci uh, na, v této části Sahary. Uh, my, Máme tam například fosfátový důl a snažíme se tedy vytvářet pracovní místa pro místní obyvatele. Nedávné studie protože my jsme tedy pozvali novináře a analytiky, aby přijeli do eh, Sahary, aby viděli nerostné bohatství, které tam je a aby si uvědomili, jaký je dopad tohoto nerostného bohatství na eh, Dion. Eh, pokud jde o pitnou vodu, 95%, eh, eh, elektrická energie 93%. V roce 75 bylo na Sahaře chudých 29% lidí, není je to méně než 7%. Pokud jde o investice do infrastruktury, to znamená, my tady, tady budujeme přístavy, pět letišť, eh, investujeme do rybolovu, to znamená, že se můžete eh, přijet podívat. Pokud se podíváme eh, na minulost, tak můžeme konstatovat, že ten vývoj nebyl jednoznačný, ale nyní se pojďme podívat na ten celkový posun, celkový vývoj. Naše politika spočívá v tom, že chceme vést konstruktivní dialog. To je politika, kterou zastáváme, které se držíme a pokud se chcete přijet podívat, tak eh, přijeďte, jste vítáni eh, na jihu Maroka, abyste viděli, k čemu tady dochází, že tady investujeme do rozvoje lidských zdrojů, do hospodářského rozvoje. To neznamená, že se nám daří řešit všechny problémy. Ne. Právě proto pracuje na novém modelu Rada pro ekonomické a sociální záležitosti. Maroku máme 80 uh, eh, obcí, uh, eh, 13 zástupců místních obyvatel uh, zkoumá uh, dosavadní projekty 52 poslanců marockého parlamentu pochází právě ze Sahary a oni mají právo zkoumat, jak to vypadá s politikami, které se týkají fosfátů, rybolovu, přírodních zdrojů, nerostného bohatství a tak dále. Nicméně problém spočívá v tom, že ten uh, výnos nebo výsledek, který uh, to všechno přinese, především využívání boha- nerostného bohatství, nevyřeší všechny problémy. Já si myslím, že bychom měli tedy využívat především to nerostné bohatství a právě proto máme oblasti eh, politiky, které se zaměřují na eh, všechny tyto témata. Pokud jde o právo na stávku, ano, my jsme na, eh, předložili návrh zákona, který se týká práva na stávku, ale v praxi nikdo není proti tomu. My jsme pro vykonávání práva na stávku. Chceme, aby to dobře fungovalo. V loňském roce se konalo 335 stávek. Ve srovnání s rokem 2011 to bylo méně, ale stávky se konají. A kromě toho probíhá sociální dialog s odbory a se Združením pracovníků. Díky tomuto dialogu se nám podařilo vyřešit celou řadu problémů ne pouze na legislativní úrovni, ale také na dalších úrovních, které se týkají boje proti ekonomickým a sociálním problémům. Uvedu pouze jednu jedinou iniciativu, která se eh, týká eh, poskytování zdravotní péče chudým obyvatelům Maroka. 8,5 milionu eh, Maročanů nyní má možnost využívat nový systém, který jim umožňuje řešit zdravotní problémy. Děkuji. La parola adesso a signor Fergiani. Cinque minuti. Děkuji, nyní má slovo pan Feriány na pět minut. Děkuji vám. Já myslím, že začnu tou otázkou eh, nezávislosti soudnictví. Já teď mohu hovořit eh, o nezávislosti eh, soudnictví, my nežádáme, aby nezávislost eh, soudnictví, že by to znamenalo, že by do toho měla zasahovat vláda. My v Tunisku žádáme a od samotných soudců, aby především ti, kteří žádají o nezávislost soudnictví, aby oni sami přišli se soubornojím návrhem, protože existuje mnoho různých nezávislých eh, modelů či forem soudnictví, tedy eh, eh, například, aby tady byla ochrana občana, když soudce je na špatné straně. Takový soudci se samozřejmě nevyměnili z minulého režimu. Mnozí Eh, tito soudci byli nástroji starého režimu, a to i v oblasti korupce a podobně. 82 soudců bylo propuštěno a výbor, eh, který toto zastěňoval, byl složen z mm, zkušených soudců. A bylo tedy řečeno, budete muset eh, jít dříve do důchodu. Nebyli posláni někam k soudu, nebyli souzeni, postiženi, byli jen dáni do dřívějšího důchodu. A, a eh, jsou tady nějaké možnosti, jak to řešit, eh, když tady není spokojenost. Čili my se nepřeme o nezávislost soudnictví. My se jen přeme o to, jaký model může chránit občany, když je nějaký problém ve vztahu k soudu, soudcům. Teď máme v Tunisku velký problém, který se týká eh, podnikatelského společenství. Máme podnikatele, máme totiž takový systém, že existuje vyšetřovací soudce. Není to jako ve Francii, kde je několik vyšetřovacích soudců, ale tady je to jenom jeden vyšetřovací eh, soudce, který může interpretovat zákon tak, jak si přeje eh, dokud eh, nenarazí na něco vyloženě jasného. Může si to interpretovat podle vlastní hlavy. Eh, například eh, prokázání, že eh, někdo bere úplatky a podobně. Ale je to velice těžké něco prokládat. Ti v sále, kdo jsou z Tuniska, velice dobře vědí, o čem hovoříme. Existují tedy podnikatele, kteří velmi trpí takovými to soudci před rokem, před dvěma lety. Prostě eh, nekonají eh, ti soudci. Čili plná nezávislost soudnictví, no to není, to není předmětem sporu. Problémem je to, že tady je združení, které nezastupuje všechny, ale kterému je přesto třeba naslouchat. Eh, když hovoříme o nezávislosti eh, soudnictví, nepřeme se vůbec o tento princip. Otázka jen zní, jak celé věci eh, konkrétně přizpůsobit eh, naší situaci, aby to bylo demokratické, ale aby to šlo správným způsobem. Například i v Rumunsku na začátku eh, si můžeme představit, co byl také problém. My prostě chceme mít ten dobrý, vhodný systém a nechceme, aby do toho zasahovala vláda. Čili to je ta otázka soudnictví. Pak je tady další bod. Když hovoříme o demokracii a demokratických prostředcích, například to, ten náznak že získáváme eh, moc eh, pochybným způsobem, že existuje eh, demokratický a pochybný způsob, jak se dostat k moci. Takový argument já nemohu přijmout. Já jsem připraven poslouchat vašim názorům, ale všichni, kdo viděli opravdu realitu v Tunisku, tak mohli konstatovat, že um, volby byly transparentní. Hovořím teď čistě o Tunisku. A Důležité je tedy, abyste se pokusili vžít do naší situace. A zase my se musíme pokusit vžít do vaší situace, aby naše komunikace fungovala. Nemusíme přece klonovat vaše názory, vaše myšlenky. My jsme připraveni naslouchat a nemáme problém s demokracií. Demokracie je přitom produkt eh, západu a my si ho chceme přizpůsobit ale současně nemůžeme přijmout to, že by tady byly některé věci, které by e, zničily náš systém hodnot, naši víru. Například v Evropě, v Británii, královna je hlavou církve. V Británii. Prostě je to tak a je to tak už dlouho. My nechceme mít stejnou věc ale chceme věci respektovat. Například, eh, kdyby někdo útočil na našeho proroka, nemůžeme to přijmout. Nebo otázka sexuality v naší společnosti. Eh, otázka, zda je někdo heterosexuál nebo homosexuál, to je otázka čistě soukromá a tak to musí zůstat. Eh, nechceme, aby se to nějak ventilovalo veřejně a dělalo z toho problém. Eh, všimněte si, co se stalo ve Francii, eh, když jde o pojem eh, svatba pro všechny a jaké to tam vyvolává problémy. Já bych mohl takto pokračovat dál a dál. Prostě jsou mezi námi rozdíly a musíme se navzájem respektovat. minut, Yeah. Děkuji, pan Hadat, na pět minut. Pokusím se. Vemu to ve stejném pořadí, tak jak byly otázky eh, položeny. Nejprve eh, kolega z Británie, vy jste se ptal na eh, právo šaria, jeho vztah k soudnictví a tak dále. Vztah šary, tedy, nebo šaria byla v egyptské ústavě již od roku 1971. Já si myslím, že problém které s tím mají příslušníci západních národů, je ten, že nechápou, co je podstatou eh, zákona šaria. Jde o to, že eh, muslimští učenci interpretují eh, konstanty dané Koránem. Jsou tu dvě proměny, čas a místo. To znamená, že něco, co fungovalo před 200 lety, nefunguje, nefunguje dnes. Je to něco jiného. Něco, co funguje v jedné zemi, nemusí fungovat eh, v jiné zemi. To jsou dvě proměny. Kolik si myslíte, eh, že eh, představuje právo šaria? 80% většina toho, o čem hovoříme, pokud jde o politiku, sociální věci, hospodářství, to není e, právo šaria, to, je, e, to jsou hodnoty, ale pokud tedy do toho zapojíte dvě proměné, čas a místo, e, tak to interpretujete a o to se tedy snaží politici, ti, kteří vytváří legislativu. To znamená, že interpretují zákon šaria. To je naše chápání tohoto práva, tohoto zákona. Vy jste zmínil práva menšin a ano, to je pravda eh, my eh, o tom můžeme diskutovat, můžeme diskutovat o detailech těch incidentů, ale musíte si uvědomit, že jsme zdědili eh, nejstarší byrokracii na světě, která se jen hemží korupcí a to musíme řešit. A navíc se snažíme do toho implantovat svoji vizi. Nyní už jsme pokročili. V prvních týdnech prez prezidentského eh, úřadu jsme eh, tedy zažili, že se skartovali faxy, nyní už je to mnohem lepší. Eh, druhá věc, kostely. Já mohu hovořit pouze o naší země. Z naší země neznám situaci v jiných zemích arabského světa, nicméně myšlenka stavby a provozování kostelů v Egyptě byla vždycky velmi citlivá, protože licence k udělování povolení na stavbu kostela byla vždycky v rukou prezidenta a my jsme to nyní zakotvili v ústavě. To znamená, že výkonná moc už nemá eh, možnost vydávat licence na stavbu kostelů. Eh, je to eh, založeno na zodpovědnosti stavebních úřadů. Záleží na tom, kolik křesťanů tam žije, jak daleko to mají do kostela. To znamená, že je to založeno na čistém, čisté kalkulaci, ne na politickém rozhodnutí. Už tam není žádný zásah státu. To znamená, že jsme to podpořili. Pokud si my myslíme, pokud si myslíte, že tady existuje nějaký lepší model, tak ho samozřejmě můžeme použít. My jsme tomu otevřeni, nebráníme se tomu. Já zastupuji uh, muslimské bratrstvo, konkrétně projekt, který se jmenuje eh, Renesance, znovuzrození zrození a eh, snažíme se tedy předkládat návrhy našim představitelům a tyto návrhy se většinou týkají osvědčených postupů, které nazbíráme ve světě. My chápeme, že demokracie eh, integrální součástí islámu, protože eh, je založena na hodnotách, které jsou v jádru islámu. Eh, samozřejmě, že demokracie se projevuje různě. My jsme zastánci parlamentního systému, můžeme tady mít i e, smíšený systém mezi prezidentským parlamentním systémem. E, nicméně musíme si uvědomit, že tu jsou nové e, strany, které musí nejprve uzrát, aby se staly plnohodnotnou součástí parlamentního systému. To znamená, že se k tomu směřujeme, snažíme se o to. Druhá část otázek. Vy chcete, abychom vám poskytovali informace. Hovořili jste o sdělovacích prostředcích. Já jsem hovořil o našich eh, pros, eh, sdělovacích prostředcích. Já naše média znám, jsem odborníkem na tuto oblast. Eh, vím, jak funguje mediální oblast. Vím, jak fungují, jak pracují novináři. To znamená, že možná je to moje subjektivní hodnocení, ale já sám za sebe říkám, že vy jako úředníci byste neměli spoléhat na eh, jediný zdroj informací, na média jako jediný zdroj informací. Máte přece i jiné prostředky. Máte k dispozici výzkumy, analýzy a všechno to by mělo být snadno přístupné, tak abyste získali naše informace. My nemůžeme eh, naše informace zveřejňovat v médiích, protože oni je tam zkrátka nepustí. To znamená, že my eh, ovládáme nebo snažíme se k tomu využívat eh, sociální média, protože můžete tedy na Facebook nebo na Twitter umístit nějakou omezenou informaci Tedy máte tuto možnost, byť je to omezeno. Další věc. Všechny organizace v Egyptě jsou v politice nové. Nemáme tuto zkušenost, nemáme tuto kariéru. Je to naprostá novinka pro většinu z nás. Nicméně e, v našich organizacích jsou lidé, kteří e, jednají nebo e, nahlížejí Západ na základě konspirační teorie. Eh, jsou to zase jiní, kteří eh, na západě žili, kteří ho znají. To znamená, že vy si eh, najděte ty, na které se budete obracet, protože díky nim můžeme obnovit vzájemnou důvěru, můžeme opět vystavět ty mosty. Omlouvám se, ale ještě rychle proběhnu. Je to ostatní. Třetí sada otázek, na to se ptala Eh, dáma tam nahoře. Eh, omávám se, že ale většina toho, co jste řekla, není pravda. Můžeme o tom eh, dále diskutovat. Informace, které jste zmínila, jsou zkrátka špatně. Čtvrtá sada otázek. Máme dostatek informací o arabském světě, ano, ale nikdo, musíme si uvědomit, že nikdo v tuto chvíli se nechce identifikovat s, s muslimským bratrstvem. Uh, my děláme to, o čem se domníváme, že je to správné. Nicméně, jakmile se někoho zeptáme na radu, tak většina e, to odmítne, protože je to politická sebevražda, je to příliš ožehavá, ožehavé. Další věc. Dědictví lidského Eh, lidských znalostí eh, spočívá především na západě. My tady nehovoříme o akademických znalostech, ale o byrokratickém know-how a jde o to, abychom to nějak transformovali do regulačního rámce státu, protože musíme přiznat, že u nás to nefunguje příliš dobře. Eh, další věc, ano, tady skutečně dochází dezinformaci, protože my jsme velmi inkluzivní strana, která má těsnou, eh, těsný vztah eh, k voličům. My jsme byli účastní eh, všech voleb v Egyptě v posledních 25 letech. Nemáte řádné informace, nemáte správné informace, musíte se nejprve zaměřit na to, co je pravda. A konečně poslední věc, o tom hovořil pan předseda, lepší vztahy, já naprosto souhlasím, ale bohužel je to tak, že tady jsou hluboce zakořeněné předsudky v eh, arabském světě. Je pravda, že muslimské eh, bratrstvo není liberální organizace, protože 80 členů jsou eh, tedy velmi konzervativní lidé, ale musíme se s tím nějak naučit pracovat. Děkuji. Děkuji. I will be very brief as... Já budu velice stručná, jak si přejete. Eh, je opravdu velice těžké schrnout tak velmi bohatou diskusi. Eh, možná, že to je vlastně první krok k té eh, důvěře, která se vytratila mezi EU a mezi arabskými zeměmi. Pan Panzery v úvodních ehm, slově hovořil o nezávislosti soudnictví jakožto předpokladu všeho dalšího. Tomu byla vyjádřena podpora